Good afternoon. Um, the monetary, the monetary dialogue starts at 3.50. Takže monetární dialog začne ve 3.15, ale nejdříve tady máme několik organizačních záležitostí, které musíme vyřídit. Vím, že němečtí kolegové eh, teď jsou ve fázi excidace, ale eh, poprosím je, aby také usedli. Nejdříve eh, přijměme program. Můžeme ho považovat za přijatý. Děkuji vám. A teď schválíme zápis ze schůze 5. září. Považujeme ji za schválenou, je to tak? Děkuji vám. A teď tady máme eh, sdělení předsedkyně, eh, to ještě můžeme sfouknout před eh, měnovým dialogem. Za prvé je tady dialog AFKO, nebo zpráva AFKO o víceúrovňovém řízení a u toho máme trošku dlouhodobý problém. Několikrát jsem vyjádřila jménem Ekonu o ohledy, ohledně rozsahu té zprávy AFKO pokud se to má týkat EMU a bankovní unie, ta zpráva, které, a to jsou hm, věci, které Ekon v současné době projednává nebo o nich vyjednává třeba například SSM, SRM, BRRD e a DGS abych vám zmínila jenom několik zkratek. 4. Eh, září mi předseda Kasíny potvrdil, že AFKO je připraven náměty v přijatém stanovisku Ekonu považovat eh, za eh, uplatnění pravidla 50 podle části D, tedy pro část D ta se týká věcí ve výlučné pravomoci Ekonu a jako využije eh, tedy eh, možnosti to zahrnout bez závěrečného hlasování jejich. To znamená, že my odhlasujeme a oni musí přijmout to, co my jsme odhlasovali. AFKO a jeho pozměňovací návrhy mimo část D, které nejsou slučitelné se stanoviskem na AFKO, které se týká, tedy nám, náš ekonu, tak o těch se nebude hlasovat. Pokud jde o další neformální kontakty mezi zpravodaj AVKO a Ekonu, tak Ekon teď plánuje hlasování na 17. října, což myslím je datum, kdy eh, eh, se to dá sloučit i s AVKem. Takže to vypadá, že jsme se dobrali uspokojivého výsledku nadcházející eh, zjednodušené postupy podle článku 46 jednacího řádu. Eh, koordinátoři Ekonu se dohodli 10. září, že zjednodušený postup bez eh, pozměňovacích návrhů se bude uplatňovat a následující věci. Dohoda EU Francie ohledně uplatňování v unijní legislativy pro obec St. Bartolomy a také eh, daňové, tedy pardon, celní legislativy, daňové legislativy tam tež, Zpravodaj je pan Mitras a druhá věc je eh, úprava směrnice 2007-112 ES eh, e a 2008-118 ES, které se týkají francouzských odlehlých oblastí, zejména Majotu. Tam je zpravodajem pan Káza a potom stručná výměna eh, názorů a hlasování měla proběhnout 21. října. Také máme čekat, eh, tedy hlasovat eh, na druhé opravce Omnibusu 2. To se týká otázky Solvency 2 a to ten týž den, eh, až se to bude přijímat na eh, plenárním zasedání v listopadu. Samozřejmě záleží to na tom, jestli to komise zvládne včas, což my čekáme, že proběhne 2. Eh, listopadu. Potom pravidlo 52 společná záležitost Ekonu a Libe k eh, směrnici proti praní špinavých peněz a nařízení o převodu prostředků. Jak jsme eh, oznámili, tak tato, eh, tyto předpisy se budou řešit podle pravidla 51. To znamená společné zasedání výboru Ekon a Libe. A um, dohromady jsou čtyři zpravodajové, dva za náš výbor a dva za jejich, eh, tak ti stanovili následující harmonogram. Eh, návrh zprávy 6. Eh, listopadu, pozměňovací návrhy do 15. listopadu, projednání pozměňovacích návrhů 5. prosince a hlasování by mělo být v pondělí nebo v úterý 20. nebo 21. ledna. A potom poslední eh, věc ohledně vývoje trialogu. Třetí trialog k uh, směrnici o uh, v sanacích a likvidacích bank tak tam to se, ten proběhl tedy 3. Mm, nebo 5. pardon, září a projednávali jsme tam otázku domácích a hostitelských pravomocí a pravomocí EBA a další dialog proběhne 26. září a dále probíhá práce offline v neoficiálních dokumentech, tedy a probíhá výměna názorů. A teď můžeme přerušit jednání na několik minut a já se odeberu vyčkávat na Maria, abych ho se mohla přivést. Děkuji.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 Okay, we, we, we will start it, the uh, photographer. Dobrá, tak uh, uh začneme a poprosil bych fotografy, aby se klidili z výhledu poslanců. Já jsem si tady uh, spohovořila s, kromě s Mariem a ti z vás, uh, uh, uh sledu, který sledují, uh, sledují uh, uh, Twitter, eh, tak by měli vědět, že on dneska požádal v letadle o Financial Times a nejenom o eh, sportovní eh, noviny, <laughs> ale oni je neměli, takže každopádně Mario, vy jste je určitě četl včera večer. Eh, děkuji a eh, těším se na to, že nám zde představíte eh, pohled ECB e na hospodářský měnový vývoj a potom se dáme debatu s poslanci. Poslanci na to dostanou po pěti minutách, takže čím méně času ztratíte, tím více hm, budete moci položit následných otázek, což budou asi ty obtížnější pro Mária. Takže děkuji a máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení eh, poslanci eh, výboru pro hospodářské a měnové záležitosti, je mi eh, potěšením se k vám vrátit krátce po eh, hlasování o ESM ve vaší sněmovně. Toto hlasování eh, tomuto předcházela eh, v intenzivní interakce k meziinstitucionální dohodě o odpovědnosti a transparentnosti a rád bych poděkoval předsedovi Šulcovi, vašemu výboru a vyjednávacímu týmu za odhodlání úspěšně vytvořit e SSM. Naše dvě instituce mají společný eh, zájem na rychlé a efektivní implementaci bankovní unie. Návrh eh, meziinstitucionální dohody zaručuje vysoké standardy transparentnosti a odpovědnosti a také eh, zaručuje ochranu důvěrných informací. Budeme i nadále pracovat ve stejném konstruktivním ovzduší v nadcházejících měsících a doufáme, že nám to umožní eh, rychle vytvořit eh, ten dohledový orgán. Dnes eh, se nejdříve zaměřím na nedávný vývoj v eurozóně, pokud je o hospodářské monetární věci, a potom se zaměřím na, ty, na ta dvě témata, o kterých, která jste vybrali a sice eh, dopad eh, našich nestandardních opatření a nové úkoly ECB v eh, reformované v architektuře EMU. Od našeho setkání v červnu dostáváme poměrně pozitivní data pro v ekonomiku eurozónu. Po šesti čtvrtletích negativního růstu v HDP mezi e, čtvrtletími e, vzrostlo o 0,3% ve druhém čtvrtletí 2013. Pokud jde o indikátory e, důvěry, tak ty podporují určitý názor, že hospodářská aktivita v eurozóně by měla pokračovat v pomalém mm, oživení ve stávajícím čtvrtletí navzdory eh, slabým číslům o produkci z července. Když se eh, díváme vpřed, tak myslíme, že hospodářské činnosti by mělo prospět postupné zlepšování domácí poptávky a to e, za podpory e, společné měnové e, politiky ECB a sílících vývozů. Ovšem nezaměstnanost v eurozóně zůstává stále příliš vysoká a obnova oživení bude muset být postaveno na pevném základě. Tedy Meziroční inflace je nyní 1,3% eh, v, eh, oproti 1,6% v červenci. To první číslo bylo ze srpna. Eh, příslušné cenové tlaky by měly být pod kontrolou vzhledem k celkové slabosti agregované poptávky a mírnému tempu oživení. Středně až dlouhodobá inflační očekávání i nadále jsou pevně eh, zakotvená eh, v souladu s eh, cenovou stabilitou. Očekáváme, že cenové, cenový vývoj bude ve střednědobém horizontu vyvážený. Pokud je o měnovou a úvěrovou dynamiku, tak ty jsou stále poměrně nízké. Mm, roční tok Eh, úvěrů směrem k firmám opět klesnul v červenci a úvěrová dynamika odráží eh, stávající fázi obchodního cyklu, ale také zvýšené úvěrové riziko a probíhající úpravu eh, v rozvahách jak věřitelů, tak investorů. Zásadní zlepšení eh, v situaci nebo v bilancích bank od roku 2012 zatím eh, nevedlo eh, k většímu poskytování úvěrů. Oproti, nebo vzhledem k tomuto kontextu řídící rada hodla zachovat vstřícnou monetární politiku co nejdéle, respektive jak to bude třeba. Eh, tento eh, podmíněný eh, příslip opakujeme v rámci volatilního trhu a vydali jsme pravidlo nebo pokyny v rámci čtyř pravidel v červenci. A řekli jsme jako ECB, že klíčové sazby ECB v současnosti zůstanou na stávajících nebo nižších úrovních nějakou delší dobu. Tohle očekávání, které bylo potvrzeno v srpnu a v září je eh, založeno na eh, potlačené inflaci vzhledem eh, k poměrně široké slabosti v ekonomiky a potlačené měnové dynamice. Budeme zachovávat tu měnovou úpravu podle výhledů na cenovou stabilitu a s cílem zajistit stabilní tržní podmínky. Abychom zajistili řádný přenos měnové politiky na finanční podmínky v širší ekonomice, je podstatné, aby byla přijata efektivní opatření k dalšímu snížení rozstříšení úvěrových trhů v eurozóně a k posílení odolnosti bank tam, kde je to třeba. Měnová politika přispívá k těmto cílům, ale může řešit pouze eh, poruchy eh, přenosu, eh, pokud se netýkají nějakých více strukturálních překážek. Tím, že dáváme neomezený přístup v refinancování centrálních bank prostřednictvím nebo proti příslušnému zajištění. Naše nestandardní opatření byla klíčová při snížení zátěže finanční bank. Ten jistící rámec byl přizpůsoben tak, abychom měli řádné krytí proti rizikům ve své rozvaze a zároveň prosazujeme transparentnost, například pokud jde o struktur, produktiv strukturovaných financí. Zajišťujeme aby solventní banky zůstávaly e, likvidní a to v Eh, přispělo tím, že jsme se eh, vyhnuli eh, stahování, náhlému stahování prostředků z ekonomiky, což by zásadně poškodilo ekonomiku. Přímé monetární transakce OMT oznámené před rokem zabránily toho riziku ničivých scénářů. OMT jsou plně funkční pojistkou v rámci mandátu ECB a za formální podmíněnosti k zachování řádných podnětů, eh, podle kterých vlády mají eh, zajistit eh, fiskální platební schopnost a přijmout takové strukturální politiky, které opět ekonomiku uvedou do trvalé udržitelného stavu. Za posledních 12 měsíců se důvěra do eurozóny vrátila. V důsledku roztříštění v na, na trzích financujících eurozónu mizí. Toto zlepšení je nejenom důsledkem nestandardních opatření ECB, ale také díky eh, pokroku eh, eh, na straně vlád při zlepšování řízení eurozóny a také díky reformní agendě těchto vlád. Eh, odtoky vkladů eh, z eh, problémových zemí byly zvráceny, přístup tržní bankám se zlepšil a spolehnutí na finanční podporu v ECB je stále, mm, je stále nižší, není třeba. Tato zlepšení se odráží především v probíhajících eh, splátkách záloh prostředků několika bankami, které si půjčily od ECB v rámci dvouletého dlouhodobého refinančního eh, eh, systému. I když eh, tohleto jistě známka normalizace, tak eh, výsledný, eh, výsledné snížení hm, přebytečné likvidity může opět posílit tlaky nahoru, pokud jde o sazby na peněžních trzích a my budeme i nadále sledovat ty důsledky v těchto, tohoto vývoje, pokud jde o monetární politiky. A teď se podíváme na architekturu EMU. Setup has been substantially strengthened since the start of eh, Maastrichtský systém byl posílen od začátku krize. Evropa posílila fiskálně makroekonomický dozor, vytvořila stálý mechanismus eh, řízení krizí ESM a zlepšila institucionální rámec. Eh, postupuje rychle směrem k jednotnému mechanismu dozoru SSM pro banky v eurozóně. Klíčovou prioritou pro poslední čtvrtletí 2013 je doplnit um, tento systém orgánem uh, pro jednotné řešení Single Resolution Authority a fondem pro uh, řešení Single Resolution Fondem. Uh, časová um, Mý harmonogram pro vytvoření SRM je 1. leden 2015, což adekvátně odráží naléhavost této věci. Dovolte, abych řekl několik poznámek o specifické roli ECB v, při postupu směrem k plnohodnotné bankovní unii. Již eh, v roce 2010 vaše instituce rozhodujícím způsobem k tomuto přispěla, bylo vytvořeno ESRB, Eh, dozor nad makroprudenčními riziky v finančním systému jako celek. ECB zajišťuje sek- eh, sekretariát a tím poskytuje ESR, podporuje SRB. Leto, v letošním roce byl eh, proveden další krok s nadcházejícím spuštěním jednotného rozhodčího mechanismu. ECB um, chce převzít svoji odpovědnost a e, provádět e, svoji práci na, odpovídajícím způsobem. Přípravné práce již začaly a e, bude zajištěna nejvyšší míra efektivity a profesionality. Synergie mezi dozorčími existujícími funkcemi měnové politiky existují, ale ECB bude striktně respektovat princip separace mezi měnovou politikou a bankovním dozorem, tak jak je to uvedeno v nařízení o SSM. Toto oddělení zajistí, že ECB bude i nadále plnit svůj hlavní mandát cenové stability e, v naprosté nezávislosti v souladu se zakládající smlouvou. Efektivní oddělení měnové politiky a bankovního dohledu bude implementováno jak na úrovni rozhodování, tak na technické úrovni. Zvláštní dozorčí rada bude vytvořena a e, za účelem navrhování a prosazování rozhodnutí. Kromě toho jednání řídící rady o věcech dozoru budou striktně odděleny od rozhodování o měnové politice. Toto oddělení mezi těmito dvěma úkoly bude podpořeno oddělenými agendami a e, jednáními. Na závěr chci říci několik slov o účasti ECB v trojce. Již v roce 2010 nás rada požádala, abychom poskytli technickou pomoc při ehm, designu a monitoringu fin, programu finanční eh, pomoci EU a IMF. V mezidobí ECB dostalo celou řadu specifických úkolů na základě smlouvy o SSM a sekundární legislativy EU. Jednáme v kontaktu s komisí a mm, poskytu, s cílem poskytnout technické eh, zkušenosti na základě naší expertízy. Stejně jako v minulosti, i nadále jsme ochotni se podělit o naše názory na situaci v zemích mm, programu s Evropským parlamentem a vysvětlit naše poradenství poskytované v rámci trojky. Avšak je důležité připomenout, že Eurogroup je orgán, který rozhoduje o tom, zda bude udělena finanční pomoc a za jakých podmínek. Děkuji vám za pozornost a těším se na vaše otázky. Děkujem za mm, vaši ochotu být co nejvíce transparentní ve věcech týkající se trojky, což je věc, která se velice týká tohoto výboru. A mm, eh, v rámci IMF to není možné, ale skutečnost, že je to možné vůči ECB, je velice vítaná skutečnost. Takže dovolte, abych dala slovo panu poslanci jean paul Gazesovi. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Eh, pane předsedo, děkuji vám. Mohla bych se vás zeptat trochu předčasně, jaké jsou případné E, důsledky no, znovu zvolení paní Merkelové, ale počkáme si ještě na složení vlády, než položíme takovéto dotazy. A raději se vrátím k úloze Evropské centrální banky jako dozorčího orgánu. E, ano, je dobře, že došlo ke schodě a dohodě na meziinstitucionální úrovni, že jsou věci transparentnější a zároveň se dodržuje důvěrný charakter ale teď začne ta těžší část realizovat v praxi eh, tyto jednotlivé prvky, které jsou sami o sobě zajímavé. Připravuje se určitá cestovní mapa eh, pro jednotlivé orgány, hovoří se o jmenování členů eh, té dozorčí rady. Vy jste hovořil o tom, že je zapotřebí tady udržet opravdu nepropustnou čínskou zeď mezi funkcí banky a funkcí funkcí do hledového orgánu, takže mě by zajímalo, jestli je tady nějaký časový harmonogram pro ustavení těch institucí, které jsou opravdu zásadní pro to, aby ta bankovní unie mohla fungovat. Děkuji vám. Thank you. Um... Děkuji. Dovolte, abych um, vaši otázku pojal trošku šířeji, tedy jaký je stav našich přípravných prácí na SSM. Mm, chci říci, že s určitým uspokojením sledujeme, že probíhá pokrok a SSM je stále více připraveno začít fungovat podle nařízení. Interní přípravy jsou, probíhají a dosavadní postup eh, byl podpořen úzkou spoluprácí mezi ECB a národními eh, dozorčími orgány. Vytvořili jsme specifické struktury pro přípravu SSM, Máme eh, skupinu na vysoké úrovni, pracovní skupinu. Ehm, eh, působí tam eh, vysoce postavení experti z národních orgánů, probíhají přípravné práce. Aby tyto přípravná fáze mohla proběhnout, tak bylo poskytnuto 78 odborníků z národních orgánů ECB. Jsou čtyři základní oblasti, kde bylo dosaženo významného pokroku. Dovolte, abych je vyjmenoval a později se mm, dostanu k, mm, do větších podrobností. Za prvé, rozvoj eh, nebo vypracování dozorčího manuálu. Druhá oblast je reporting. Třetí oblast je eh, vývoj rámcového nařízení o SSM. Čtvrtá oblast je přípravná práce dosavadní na komplexním hodnocení, včetně hodnocení rozvahy všech bank, které jsou předmětem dozoru eh, podle eh, pravidel a které představují 80 bankovních aktiv. Toto hodnocení má tři pilíře hodnocení rizik, hodnocení rozvahy a zátěžové testy. Uh, chci říci něco k tomu časovému rámci. Významného pokroku bylo dosaženo v posledních měsících a to díky tvrdé práci ECB a také národních dozorčích orgánů. Takže časový rámec předpokládá vytvoření, končení SSM do to do té lhůty, která je uvedena v nařízení, to je jeden rok od schválení legislativy. Budeme informovat Evropský parlament o pokroku, kterého bude dosaženo, e, čtvrtletní zprávou, která bude zaslána Evropské radě a komisi. Děkuji. Já tady mám malou poznámku, kde se říká, že eh, bude snaha hlasovat mm, prosinci o jmenování předsedy a místo předsedy SSM na plénu, pokud se to podaří dokončit včas. Co se týče, tady eh, za SMD, Elisa Ferrera, děkuji. Um, já budu hovořit portugalsky. Můžete zastavit eh, tu časomíru? Děkuji. Pane eh, Drágy, chtěla bych vás tady ještě jednou přivítat a jsem ráda, že jste mezi námi. Jak jsem už říkala v předchozích eh, příležitostech, chci poděkovat vám a celé bance za práci, kterou jste odvedli při záchraně eura, ale Evropská centrální banka je také součástí trojky a to je docela obtížný model pro zemi, jako je Portugalsko. Portugalsko v zásadě šlo cestou, e, která mu byla e, nalinkována E, doporučena a skončili jsme v hrozné recesi, dvojnásobně horší, než která byla předvídána. Je to úplně e, e, neuvěřitelná situace, v které jsme se snad nikdy neodstli a naše zadlužení spolkne obrovskou část hrubého národního produktu to zadlužení se stále pohybuje nad 7%. E, objevují se jakési známky oživení, ale jsou malé a e, objevují se velmi pomalu. Co nám můžete říct k budoucnosti? Co můžete říct zemi, jako je Portugalsko? Moje druhá otázka se týká e, úlohy centrální banky jako jediného dohlížitele. Mám pro vás dvě menší otázky. První se týká vlastně rozeběhu toho fungování e, když se díváte na Asset Quality Review, tak jak vlastně můžete toto dělat, aniž byste nejprve ustavili ten resolution mechanism? A e, druhá otázka se týká toho příslušného fondu. Já jsem k této věci zpravodajkou a tento fond bude vlastně napájen 10 až 14 let bankou. Jak to může být zajištěno bez společného backstopu? E, to znamená, jde o to poskytovat úvěry, kdy to bude nutné a ty úvěry budou budou zapotřebí od okamžiku, kdy ten fond začne fungovat. Eh, takže tady jde o to, jestli vůbec tahle věc může mít úspěch. Děkuji vám. Děkuji. K té eh, vaší otázce týkající se Portugalska eh, jak jste sama uvedla, už se objevují první známky oživení. V té fiskální oblasti je, eh, jak vždycky říkáme, vždycky důležité, aby eh, země prostě eh, nepromarnili ten úspěch či pokrok, kterého dosáhli ve fiskální konsolidaci. Takže teď je zapotřebí hovořit o prodloužení, o pokračování. To je třeba říct. A fiskální konsolidace by měla být přátelsky naladěná k růstu růstu. To znamená E, méně užívat e, daňových nástrojů a spíš e, zdůraznit produkci a výdaje. Takže to je jedna věc. Druhá věc jsou strukturální reformy, které se musí realizovat někde spíš třeba v oblasti produktů, trhu služeb a konkurenceschopnosti. Jiné země se musí soustředit na strukturální reformy na trhu práce, ale prostě potřeba je tady jednoznačná, pokračovat v těchto strukturálních reformách, aby se ten načínající růst rozvinul a nezastavil. V oblasti eh, privatizace je také hodně práce před eh, Portugalci. To je třeba si uvědomit. Chci říct ještě jednu věc. Nedávná historie nám dobře ukazuje, že i ty eh, nejmenší náznaky toho, eh, že se fiskální konsolidace pozastavuje, eh, tak okamžitě na to trhy brutálně reagují. Takovéto věci se prostě stávají a máme toho příklady. Takže to je prostě něco, na co nemůžeme opomíjet. Disciplína tržní tady je a musí zůstat. Musíme ji neustále mít na zřeteli ve všem, co budeme dělat. Druhá věc, kterou chci říct, je následující k té vaší druhé otázce. Jak můžeme dělat asset quality review, když nebudeme mít vlastně ten e, mechanismus pro e, single resolution mechanism? E, domníváme se, že ten mechanismus bude ustaven, až začneme pracovat na těchto úkolech. Musíme se prostě pustit do práce, musíme si stanovit poměrně napjatý časový harmonogram, abychom byli schopni schválit Eh, SRM. Ale potřebujeme v té první fázi využívat eh, vlastně pouze těch eh, národních backstopů. Já se k tomu ještě vyjádřím obšírněji. Pro asset quality review, aby byla eh, důvěryhodná, podobně jako ty zátěžové te- testy, aby byly důvěryhodné, tak tady musí existovat ty vnitrostátní národní backstops. ECB e bude dělat ta revizi a bude Eh, schopna eh, s SRM eh, pracovat, pokud to nebude pokud to nebude ustaveno, tak to bude samozřejmě na, vnitř, vnitrost, na eh, členských státech. A pak ještě, eh, jaké, jak to bude s tím eh, backstopem SRM a jak bude pokračovat financování. Deset let jako časový horizont nám připadá v ECB nedostatečně ambiciozní. Připadá nám to jako příliš dlouhá doba. A rovněž s vámi souhlasím v tom smyslu, že v mezičase by bylo užitečné, užitečné, aby tady existovaly jakési backstopy, jakési úvěrové linky a nebude to nějaký transfer, ale bude to vlastně e, znovu e, refinancováno, e, získáno průmyslem a refinancováno, ale mělo by to být k dispozici. Předsedkyně, děkuji a teď je na řadě Alde. Sylvie Goulart. Děkuji, pane předsedo. Znovu vítejte mezi námi. Poslední část eh, toho vašeho úvodního slova mě tak trochu nepokojila. Máte in, v úmyslu eh, tak trochu vyvázat z té trojky krok po kroku, protože vy jste řekl, že poskytnete technické, technickou expertízy, expertízu a tak dále a říkáte, že rozhoduje Eurogroup. A tady je to důležitá otázka pro občany, kdo vlastně bude rozhodovat o opatřeních, eh, která budou eh, v trojce realizována. Vy jste skutečně jenom technický poradce, anebo trojka, která nemá žádný právní základ v smlouvě, je entitou, která bude rozhodovat. A jestli je to Eurogroup, tak komu bude Eurogroup skládat účty? Děkuji vám počátkem krize eh, myslím, že mohu říct, že všichni zúčastněné, všechny zúčastněné strany eh, navrhly, aby se eh, trojka sformovala a ECB prostě v rámci veškerých svých kapacit poskytovala a poskytuje poradenství a expertízu to znamená Eh, tento orgán, potom Euroskupina, komise, IMF a další. My tuto roli vnímáme jako něco, co prostě eh, trvá, eh, pokud trvá krize. A samozřejmě, že v dlouhodobém časovém horizontu nevnímáme ECB jako součást trojky. Takže to je moje odpověď poslankyně, ale v tom případě, kdo tedy rozhoduje, co můžu lidem říct? kdo, kdy rozhodneme, že někdo jiný rozhodne a nebude jenom skytovat rady e, předseda. E, nerozhoduje trojka, rozhoduje euroskupina, protože euroskupina rozhoduje o e, programech, o financ, které jsou financovány vlastně daňovými poplatníky, takže euroskupina je politickým orgánem, politickou institucí, řekněme tomu takto, která rozhoduje o programech systémech. E, trojka, co se ECB týče, má poradní úlohu. Děkuji a euroskupina může či nemusí e, tu radu přijmout. Chtěla jste se ještě k tomu Silvě vyjádřit? pane předsedo, ale když eh, diskutuju s nějakými dětmi, tak já prostě vůbec eh, nevím, kdo z nich způsobil nepořádek v domě a tady mám podobný pocit eh, no, to je hezká představa. Euroskupina jako skupina dětí. No to by, je, to by jim určitě polichotilo v euroskupině. Dobře, dobře já se ještě jednou vracím k předchozímu eh, svému komentáři a teďko Dirk Jan Epping. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Eh, Federal Reserve se rozhodla, že zatím nebude zpomalovat kvantitativní uvolňování a bude čekat na další známky oživení. A já bych se chtěl zeptat na nějaký ekvivalent takového kvantitativního uvolňování ze strany ECB. Vy jste začali s LTRO, eh, tehdy eh, to bylo 1 bilion eur pro eh, stovky evropských bank za nízké ručení a nízké sazby. A kontaktní skupina teď eh, volá po obnovení eh, těchto eh, půjček LTRO podle Wall Street Journal a pan Likanen údajně řekl v Corriere della Sera, že ECB je připravená podpořit likviditu na úvěrovém trhu tím, že znovu půjčí takhle dlouhodobě, pokud to bude nezbytné. Můžete se eh, vyjádřit k doporučení eh, této kontaktní skupiny ECB pro peněžní trhy a eh, k vyjádření pana Likanena, že ECB zahájí nové kolo LTRO a za jakých podmínek? A, a nebo můžete říct, že e, se do toho nebudete vkládat v žádné nejbližší době. Děkuji, váš dojem je správný. LKTRO vám něco řeknu. Celkový e, objem dobrovolných e, splátek do 10. října, do 10. září za poslední tři roky byl 331 miliard eur a to je 63,5% eh, eh, té čisté eh, likvidní likvidity, která tam byla nasunuta na začátku. To na jednu stranu je dobrá známka. Ukazuje to, že banky jsou méně závislé na financování ECB a jsou schopné se financovat sami buď prostřednictvím trhu nebo eh, přes eh, vklady nebo eh, vzájemným úvěrováním. Na druhou stranu trhy sledují tuto částku, které se říká nadměrná likvidita a mohou zvýšit krátkodobé eh, sazby na peněžních trzích. My jsme eh, změnili eh, ty naše pokyny pro tento případ, které se liší od Spojených států Británie a Japonské a jsme připraveni použít jakýkoliv instrument, včetně dalšího LTRO kdyby to bylo potřeba k eh, zachování eh, trhu s krátkodobými prostředky a úrovně, která eh, je podložena naším odhadlem v inflace ve střednědobém horizontu. Děkuji. Ještě nějaká další otázka? Ne? Takže teď zelení a Sven Gigold. Vítejte, pane předsedo. A já se chci zeptat eh, několika eh, otázkami k implementaci jednotného dohledového mechanismu. Za prvé, nařízení předpokládá eh, přísné oddělení mezi měnovou a dohledovou politikou. Vy jste toto znovu potvrdil tady, a to jasnými slovy. A proto bych se rád zeptal, jestli ode dneška e, začnou e, jednání toho dohledového orgánu v ECB, tak aby se zajistilo, aby došlo ke skutečnému oddělení i při rozhodování, nebo e, chcete čekat, až dokud budou schváleni předseda a místo předseda formálně? Za druhé, budou eh, v ECB separátní eh, kariérní eh, programy tak, aby zaměstnanci nemohli, tedy zaměstnanci v jedné části mohli přijímat rozhodnutí, která by se nemohla líbit druhé části? A pokud jde o takzvané zátěžové zkoušky a zkoušky rozvahy, acid test a balance sheet test, můžete potvrdit, jestli se budou eh, také eh, zkoušet eh, dluhopisy státní v tomto, v této, v tomto posuzování. A můžete také mm, potvrdit, jestli to posuzování eh, na národní úrovni nebudou provádět jenom náhlední dohledové orgány, ale také nezávislí odborníci, tak aby se to nekontrolovalo jenom na eh, nejvyšší úrovni v ECB, ale i také, pokud jde o jednotlivé eh, strukturní položky v těch rozvahách, aby bylo jasné, že tam nedošlo k žádnému střetu zájmu. Děkuji. Já bych znovu zopakoval, že ten, ta zásada oddělení je uh, uplatňována úplně. Jak naše zkušenosti v ECB, tak u eh, té části ECB, která má dohled, tak tam máme zkušenosti s tím, že to lze vykonávat dlouhodobě, aniž by se ty dvě funkce narušovaly nebo nějak ovlivňovaly. Jedna z vašich otázek. Eh, ano, tak tam mohu potvrdit, že eh, posouzení kvality eh, aktiv bude provádět ECB, národní orgán dohledu, eh, dohledy třetích stran a dohledy třetí stran. Čili očekáváme spolupráci dalších dohledů z jedničenských zemí a ze soukromého sektoru, poradci. A je to požadavek na všechny členské státy? Ano je to tak. Takže proběhne série výběrových řízení eh, na národní úrovni na výběr konzultantů. My jsme také chtěli mimochodem nabrat soukromé konzultanci do ECB. Obecně řečeno, posouzení kvality eh, aktiv a posouzení eh, bilancí eh, můžou být věrohodné jedině pokud budou transparentní, jinak to může být dokonce kontraproduktivní a k ničemu. Takže jedna z věcí, které očekáváme z těchto dvou posouzení, je eh, rozptýlení eh, celé té mlhy, eh, která je stažená nad bilančními, nad bilancemi bank v eurozóně. Nejlepší způsobem, jak ji rozptýlit, je zaměřit na ní reflektor. A tímto způsobem my chceme postupovat. Také bych chtěl říci, že ten výsledek je eh, stejně důležitý jako proces samotný. Protože abychom se dobrali hmm, naplnění toho cíle, aby jasnili tu otázku, tak musíme být nesmírně transparentní v tom procesu a eh, zajistit, aby eh, střety zájmu se řešily v každé fázi procesu. Čili tímto způsobem to ECB eh, e vnímá a myslím si, eh, že národní eh, dohledové orgány též. A hovořil jsem tady o velice dobrých vztazích, které byly vytvořeny na obou strana mezi oběma stranami a to je opravdu podstatné. Také se zeptal, jestli budeme zátěžovým zkouškám podrobovat státní dluhopisy. Musíme o tom ještě rozhodnout, zatím jsme nerozhodli a skupina na vysoké úrovni to zatím neřešila. Ale jak jsem říkal, eh, chceme eh, jednat zcela důvěryhodně, takže ta skupina na vysoké úrovni, což je víceméně taková eh, dozorčí rada ex ante, to projedná a dělení ke, k posouzení kvalitě aktiv by měl být předpokládám do poloviny eh, října a tam se to bude řešit. Pokud jde o eh, eh, dohledový orgán, tak ECB nejmenuje tu dohledovou komisi. Takže jen na ně, na nich. Ale vysvoláváte jednání a zatím jste to ne- neudělali. Zatím, ta, zatím, nebyl, zatím to nebylo jmenováno, takže koho bych svolával? No, většina členů už je. A pokud se ta jednání nebudou eh, svolávat, tak nebude demokratická kontrola. Ne, no ne, demokratická kontrola tam je. My pořád podáváme eh, zprávy o eh, skupině na vysoké úrovni. Ta je složena z většinou z lidí, kteří budou v, tom, v, té, v té dozorčí radě. A mimochodem je na členských státech, aby jmenovali ty lidi, a ne na ECB, čili tady my jsme v jejich rukou. Ale v mezičase chceme postupovat a to rychle a dobře. Nechceme být eh, zaseknuti v těchto velice důležitých institucionálních eh, postupech. Ty musí být provedeny, je třeba rozhodnout a, v mezičasem my se posouvíme, eh, posouváme dále. Tak to bývají vždycky dobré a zajímavé otázky, ale my tedy budeme muset svolat euroskupinu sami, když eh, oni nechtějí postoupit dál v tom jmenování. Dobrá, tak Nikos Šuntis. Děkuji. Já mám otázku, která se týká úlohy Evropské centrální banky jako člena trojky. Vy jste se sám, eh, pane předsedo, zmínil o této úloze ve vašem úvodním slově. Nedávno ministr uh, Eh, hospodářství v Řecku oznámil, že zadlužení představuje 180 HDP země, což je eh, trochu v rozporu s odhady trojky. Ta se domnívala, že veřejné zadlužení eh, Řecka Eh, se bude pohybovat kolem 175% a v minulosti se dokonce hovořilo o 164%. Eh, druhá část trojky, úředníci Mezinárodního měnového fondu, veřejně vyjádřili určité výhrady, eh, co se týče evropského dluhu. A následně a vzhledem k tomu, že trojka, jejíž členem je ECB, začíná e, odhalovat program e, reform v Řecku a e, začíná ho hodnotit a bude hodnotit, co zbývá učinit, tak já se vás ptám, co si myslí ECB o této situaci. Za prvé, je ten eh, řecký dluh vůbec řešitelný a za druhé souhlasíte s odhady Mezinárodního měnového fondu v tom smyslu, že eh, by eh, do roku 2020 by měl řecký dluh klesnout na 110, A mimochodem, máte nějaké nové scénáře ohledně případné restrukturalizace řeckého dluhu? Uh, Dovolte, abych řekl, že uh, otázka, zda Řecko potřebuje třetí program, myslím, že je uh, předčasná, protože druhý program pro Řecko um, končí až z roku 2013 a program IMF až do začátku roku 2016. Podle našeho názoru je příliš brzo jednat teď o prodloužení eh, tohoto programu nebo o dalším programu. Toto rozhodnutí bude záviset například na přístupu mm, řeckého trhu, což se těžko předvídá. Co se týče role ECB v trojce, myslím, že jsem řekl, mm, Eh, jsme zodpovědní za měnovou politiku, to je proto dobře v jistém smyslu slova, že jsme součástí trojky v krizi. My neposkytujeme financování nebo programy finanční pomoci. ECB však poskytuje e, značnou likviditu na podporu bank v Řecku a jinde. Takže Máme pobídky, máme zájem o to být součástí trojky, protože takto naší expertízou přispíváme k přípravě monitoringu programů. Ale je to během období eh, krize. Nemám k tomu moc co dodat. Děkuji. Promiňte, pane předsedo, eh, dovolte, abych se ještě vrátil k své původní otázce, protože vy jste na ní neodpověděl. A mně šlo o to dozvědět se, jaké jsou vztahy v trojce eh, mezi vámi a eh, Mezinárodním měnovým fondem který říká, že ten řecký dluh prostě není řešitelný a přichází s různými návrhy. A mě skutečně zajímá, co si o tom myslíte. E, myslíte si, že když je teď na úrovni 180% a více HDP, že e, se s tím ještě dá něco dělat? E, současné hodnocení je takové, že je to udržitelné. Nevidím důvod, proč to měnit. Myslím, že nic dalšího už se nedozvíte. 180% dluhu se zdá být udržitelný, nebo ten současný dluh je takový MT, které. Děkuji. Já mám otázku na uh, dlouhodobou politiku. Uh, v severních zemích byly úroky již dlouho nízké a vy jste také zmínil, jak eh, důležité to bude i do budoucna. Jak rozhoduje ECB o této politice, že by sazby byly nižší než tržní? Existuje podezření, že pokud eh, sazby stoupnou, tak trhy znervózní. Mě to trošičku znepokojuje. Uh, protože eh, takové úroky jsou, se staly normou. Ehm, já se ptám, za jakých podmínek můžeme začít zvyšovat zase ty úroky. Je to před, lze to předvídat vůbec eh, v příštích letech a také mě znepokojuje to, že současné Eh, úrokové sazby podporují zadlužování a leveraging, i když tomu politicky, tomu zadlužování chceme bránit. Děkuji. Děkuji. Současné uh, říkají, že z úroky zůstanou na eh, stejné nebo nižší úrovni po delší časové období. Tato, tyto pokyny jsou založeny na střednědobém hodnocení inflace. Inflace klesla eh, pro eurozónu v srpnu z 1,6 v červenci na 1,3. Očekává se, že zůstane nižší než 2 podstatně nižší než 2 po delší časové období. Vzhledem k slabosti ekonomiky, vysoké nezaměstnanosti. Takže vzhledem k tomu, že toto je střednědobé hodnocení, naše měnová politika, která má jako mandát zachovávat cenovou stabilitu, a to oběma směry, dolů i nahoru, proto bylo vydány ty, tyto pokyny proto očekáváme, že stávající nebo nižší úrokové sazby potrvají po delší časovém období. Současně očeká, inflační očekávání zůstávají pevně zakotvena. To je tedy ten ekonomický scénář, který, kterému budeme muset čelit, jak říkám, po delší časové období. Je také pravda, a toto je právě to, k čemu směřovala ta vaše otázka, že nízké úrokové sazby po delší dobu představují riziko. To víme a byli, viděli jsme to, zažili jsme to v minulosti. Takže jsme velmi citliví vůči rizikům, které z toho mohou vznikat pro finanční stabilitu, vyplývat z velice nízkých e, úrovní úrokových sazeb. Pokud by k tomu došlo, tak bychom museli přijmout makroprudenční mm, opatření. To je tedy ten rámec. E, v současnosti máme málo důkazů, že by tomu tak bylo. Děkuji vám. Děkuji. Jsem rád, že jste zmínil mikroprudenční nástroje, k tomu se ještě vrátíme. Chtěl jste se ještě k tomu vrátit? Ne. Takže za EPP Werner Langen, který vypadá velmi spokojeně. Děkuji, pane předsedo. Já jsem dosavadní opatření ECB vždy velmi podporoval. I také z hlediska toho, že to je jediná akceschopná instituce v době krize. Proto bych chtěl eh, odporovat kolegovi, který tady nadhodili problém trojky, teď už po desáté nebo po dvanácté. Považuji to za naprosto nutné. Nesouhlasím ale se vším, co dělá ECB. A proto k tomu, co řekl kolega Gigold, chci eh, zmínit jednu eh, věc k té eh, mu oddělení měnové a dohledové politiky. To je důležité, když říkáte, že se to striktně Eh, odděluje, tak v monetové eh, měnové politice jste nezávislí, ale co se týče dohledu, tam se musíte podrobit kontrole, a to buď ze strany vlád nebo parlamentu. A o tom se ještě dost nediskutovalo, jak ta kontrola vypadá. Někdy jsou i problémy při jejím eh, vytváření kolegyně před, předsedkyně řekla, že v prosinci se rozhodne o předsedovi a místo předsedovi, ale musíte už začít teď jak budou v této fázi do toho zapojeny ty eh, příslušné or, vnitrostátní orgány. A jak to bude vypadat s tím eh, likvidačním fondem, eh, který požadujete do, 2015? To řeknete na návrh um, vašeho člena Stavensta a um, dokonce to začlenit do ECB? Neviděl byste to jako uh, přílišné jaksi hromadění moci, které, za které by se mohlo ztratit na nezávislosti ECB. Dále měnová politika. Americký FED a Japonská centrální banka eh, mají trvale nízké úroky množí peníze. A vy jste řekl, že sám, že to je nebezpečí pro penzijní systémy, pro všechno, co, má, co představuje sociální dimenzi Evropy. Je to prostě akceptuje ECB, anebo v mezinárodních jednáních se pokusíte najít nějaký umírněný návrat k úrokově orientované politice? Děkuji vám. Určitě by bylo optimální, aby tento Resolution Fund byl ustaven eh, a ne eh, byl eh, naplněn do deseti let, ale mnohem dříve. Určitě s vámi souhlasím v tom smyslu, že ECB by neměla mít co dočinění s tímto fondem. Ale já nevím, jestli se nad tím někdo vůbec zamýšlel. ECB by neměla a nebude mít co dočinění s tímto fondem. Rovněž je pravdou, že během doby, kdy bude ten fond ve skutečnosti pod financován, tak by mělo být možné, aby si fond vypůjčoval prostředky, finanční prostředky z nějakých jiných zdrojů. A tady se otevírá škála různých možností a upřímně řečeno si myslím, že o tom se začalo teprve přemýšlet. Někteří eh, říkají, že by to mohl být ESM. Eh, e Já si nejsem jist, že něco takového je možné. V eh, podle stávající smlouvy, ale je to určitý problém, který před námi leží a musíme ho, bude se muset řešit. K vaší druhé otázce, která se týká členů toho dozorčího orgánu. Já mohu než zopakovat, co jsem už řekl. Není to na ECB tyto členy jmenovat, je to na členských státech. Takže až oni jmenují své zástupce do tohoto orgánu, tak ten orgán ustaven eh, bude svolán a bude moci pokračovat série jeho jednání k nízkým úrokovým e, sazbám. Já si nepochybně vážím e, toho, že jsou tady vnímány problémy, které E, ty úrokové sazby tvoří, ale e, jde, to tře- jde třeba o životní pojištění, jde o otázku penzí a obecněji řečeno e, vlastně pro vkladatele protože oni vidí, jak vlastně jsou penalizováni tím, že tady neexistují ty rozumnější úrokové sazby po dlouhou dobu. Takže my potřebujeme pro celou eurozónu e, jednu e, reakci jednotnou. To je první odpověď. Za druhé bych tak e, trochu Eh, vás chtěl vyzvat, abyste sledovali eh, změny eh, úrokových sazeb konkrétně v Německu, konkrétně posledních 4-5 měsíců, i když naše zůstávají stejné, tak v Německu úrokové míry rostou. A obligace už po dlouhou dobu zůstávají poměrně nízké, protože Německo bylo takovým tím bezpečným přístavem pro toky kapitálu ze zbytku Evropy. Teď se ovšem vrací důvěra a ty toky finančních prostředků nejsou tak mohutné jako v minulosti. A vy vidíte, že tady prostě e, můžou nastat situace, kdy e, se e, zvýší úrokové sazby na e, těch německých e, obligacích. My se samozřejmě e, konzultujeme s kolegy z dalších částí světa, nedochází ovšem přímo ke koordinaci, dochází k výměně informací, především co se týče otázek, které mají co dočinění s finanční stabilitou. Děkuji. Předsedkyně za EPP, je tady kolega Zalba. Děkuji, pane předsedo, vítejte. A musím říct, že si myslím, že asi se shodneme, že tady začínáme vnímat určité pozitivní e, signály. Kolegyně Ferreira e, hovořila o Portugalsku, nicméně a já s vámi souhlasím, když eh, jste řekl v minulém týdnu, že Evropská centrální banka umožní také akcelerovat eh, to ekonomické oživení, ale to bude ve střednědobém a dlouhodobém časovém horizontu. V krátkodobém horizontu, jak jste sám správně řekl, tady ještě budou různé problémy, konkrétně problémy malých a středních podniků. Podobně jako pan Lange, i já si dělám eh, starosti tím, z těch nízkých úrokových finančních měr, ale z odlišného důvodu. Já si nemyslím, že to bude mít skutečný dopad na ekonomiky, ať už jsou jakékoliv. E, u nás je otázka malých a středních podniků a úrokových sazeb velkým problémem pro nějakých 25 Procent všech malých a středních podniků je největším problémem přístup k úvěrům. Neříkám, že u ostatních je to bezproblémové, nicméně úvěry jsou stále nákladnější záležitostí pro španělské malé a střední podniky než pro malé a střední podniky z jiných zemí. Hovořilo se tady o úloze ECB, která je mimo jiné také e, v tom, že ECB má přicházet s hotovostí. Můžeme si být jisté, jistí, že e, se ta hotovost e, skutečně dostane do reálné ekonomiky a že tyto finanční toky nejsou používány k nákupu veřejného dluhu. Jak se můžeme ujistit v tom smyslu, že tady opravdu dochází k poskytování e, hotovosti a jejímu vlivu v reálné ekonomice? Děkuji, pane předsedo. Já s vámi musím souhlasit, že malé a střední podniky jsou skutečně páteří naší ekonomiky, především v těch zemích, které byly zasaženy krizí. A rovněž s vámi souhlasím v tom smyslu, že během této krize se pro tyto podniky zvýšily problémy s financováním. Částečně to bylo dáno e, zhoršením jejich finanční situace, ale nesmíme také e, zapomínat na to, že celá řada malých a středních podniků je na tom tak, že jejich stávající zadlužení je poměrně e, dost vysoké, ale oni jsou tady ještě další faktory. Schování bank, například ta návratnost e, půjčová, při půjčování prostředků a e, při e, způsobení se rizikům. To prostě je taková situace, která banky nenavádí k tomu, aby poskytovali prostředky malým a středním podnikům. Pak je tady ještě další důvod, eh, eh, který se my domníváme, že je zásadní. Je to nejprve tedy slab, je to slabá situace v té bankovní rozvaze malých eh, středních podniků, ale je tady skutečný problém a tím je nedostatek poptávky. Došlo k takovému šetření malých a středních podniků a těch toků úvěrových. My děláme dva typy šetření. Zeptáme se nejprve bank, proč proč nepůjčují peníze, ale zároveň e, méně často, ale děláme e, takové e, šetření na té druhé straně. Ptáme se malých a středních podniků, proč si více nepůjčují. A ten první důvod, který oni uvádějí, je, že prostě nemají zákazníky. Za druhé uváděli jako důvod, že tady prostě není dost úvěru od bank. Takže nejvýznamnější důvod, který vidíme, je prostě nedostatek poptávky. To je stále ta hlavní e, ten hlavní důvod. Ale my při tom opatření přijímáme, přijímáme jich celou řadu. Velmi často lidé srovnávají naše programy e, s programem Funding for Lending ve Spojeném království. E, ty součásti, to znamená ty eh, široce za, eh, koncipované eh, zúčastněné strany a záruky a Eh, ta dlouhodobá splatnost, to jsou vlastně eh, takové parametry, které tady už máme v platnosti od roku 2011. Takže my jsme přijali celou řadu opatření a v nedávnější době jsme se eh, rozhodli, že také snížíme finanční požadavky v dalších oblastech. Rozhodli jsme se vytvořit E, další e, vlastně možnosti tak, aby banky mohly e, ty úvěry, které poskytují, považovat za záruky pro malé a střední podniky, když si tyto přichází půjčovat další finanční prostředky. V eh, počátkem září jsme měli další takovou eh, pravidelnou diskuzi. Hovoříme o tom stálem záručním rámci Permanent Collateral, eh, collateral framework, framework a jde o to, aby v tomto systému to bylo ještě více doladěno. E, pracujeme také s ERB a s komisí e, a jde o to e, restrukturalizovat trh a více podporovat do budoucna malé a střední podniky. Zatím ovšem má v této oblasti ECB čistě poradní hlas. Začíná se nám to trošičku protahovat kolega Podimáta, kolegyně. Pane předsedo, já chci zůstat u tohoto tématu nízkých úroků, ale mm, už tady bylo mm, hovořeno o situaci ve Španělsku a já jsem chtěla říci, že na rozdíl od toho, co říkal pan Langen, tak v mnoha zemích skutečně je nedostatek likvidity a velké divergence mezi e, úrokovými sazbami v rámci eurozóny, takže možná v Německu by mohlo jít na 1%, ale v Řecku e, malí střední podniky dostávají úvěry, pokud vůbec nějaké, tak za 7 až 10%. Tak to, to vypadá, pane Langen. Pane předsedo, v posledním roce Mm, tři z větších podniků v mé zemi e, přesídlili do ciziny, aby získali financování. Minulý týden největší ocelářská e, firma naší zemi e, přesunul své sídlo do Belgie, aby získal úvěr. To je problém, který souvisí přímo s tím, co jste řekl vy. Normální je funkční měnová politika. Není to čistě španělský nebo portugalský problém. Možná máme více rychlosti v Evropské unii, co se týče implementace měnové politiky. Well, uh, let me uh, try to, to give a, a picture of... Já se pokusím nastínit, uh, jak vypadá ta fragmentace dnes. Na začátku krize, uh, respektive musíme se podívat na tu fragmentaci jak na uh, straně financování, tak na straně věřitelů. Na jednu stranu jsme měli banky v eh, zatížených zemích, které měly daleko dražší financování než v jádrových zemích a měli jsme likviditu mnohem eh, nižší v těchto eh, zemích než v jiných zemích. A to jsme do značné míry již překonali, tuhle situaci. Za posledních, dejme tomu, 6 měsíců jsme svědky vzhledem k návaru návratu důvěry, vklady přetekly zase zpátky do domácích bank. My zkoumáme, jak rostou vklady v každé zemi, vypočítáme to, eh, ten disperzní koeficient a vidíme, že tohle rozptýlení mezi eh, úrovní růstu v různých částech eurozóny je nyní na stejné úrovni jako v roce 2007. V zásadě tedy jde o to, že financování s prostřednictvím eh, rozšíšení vkladů už je eh, do značné míry pryč. Jiné typy eh, financování, kdy banky musí vstoupit na mm, trhy a vydávat dluhopisy, tak to nezmizelo. Ale dochází alespoň k zmenšení toho rozmezí financovacího těch spredů. E, je tady snižování toho rozdílu také mezi e, těmi úvěrovými podmínkami v jednotlivých částech eurozóny. A jsou proto určitá, e, určité důvody. Pokud se podíváte na rizikovou prémii půjčení firmě v nějaké krizové zemi, oproti eh, firmě eh, v nekrizové zemi, tak samozřejmě je tam velký rozdíl sam o sobě. Za druhé, eh, státní dluhopisy vynášejí různé sazby, různé výnosy, pardon. Prostě ty banky si mohou koupit státní dluhopisy, nemusí nic půjčovat, mají docela slušné výnosy a jsou schopné z toho být ziskové. Takže jsou tady takovéhle problémy. Nicméně hlavním důvodem je poptávka. My se snažíme, nebo jsme svědky toho, že eh, naše eh, monetární politika zapadá do té ekonomiky a doprovází určité oživení. Na té eh, výpůjční straně uvidíme, že ta fragmentace také bude mizet, protože bude méně, stále méně riskantní půjčovat firmám. Samozřejmě, eh, kdyby eh, státní eh, dluhopisy byly bez rizika, tak bychom mohli docela snadno rebalancovat. Ale teď EVP a Astrid Luling. Děkuji, paní předsedkyně. Pane prezidente, vaši kolegové v radě, eh, do, kterého, eh, do, které se patří, do které patří můj karan pan Merš a já jsem mimochodem eh, rád, že on může uplatnit své zkušenosti tam ve službách ECB po těch problémech, které on měl. Pan Merš přišel s některými velmi zajímavými prohlášeními pro tisk, která se týkala v implementace toho jedn, bankovního eh, jednotného eh, dohledového mechanismu. Ten systém, eh, který má dohlížet na 30 bank, brzo bude fungovat, to jste potvrdil, ale zůstává tady jeden velice důležitý problém, a sice problém takzvaného backstopu. Je třeba určit, jak ta nezbytná rekapitalizace bude eh, rozdělená mezi jednotlivé země. Pokud dojde k zásadním, eh, nebo pokud se objeví nějaké zásadní mezery v eh, bilancích bank. Tady jde o velice důležitou věc. Vysvětlím to podrobněji. Resolution Fund, který se v současné době projednává, eh, ještě není úplně jasný. Jakým způsobem eh, souvisí ta otázka backstopu a eh, toho mechanismu resolution? Má se to nějak doplňovat? Je to jedna a tatáž věc? Nebo jsou to dvě úplně odlišné věci? Já jsem tohle to úplně nepochopila. A druhá otázka. Ve velice zajímavé knize, která právě vyšla, François Langley, novinář a ekonom, vysvětluje, že globalizace v současné době je na poklesu. Dochází k zásadnímu poklesu zejména v oblasti eurozóny od roku 2007 globalizace eh, je na odchodu. Kdyby eh, ten autor měl pravdu, tak eh, jak to vypadá s toky zahraničního kapitálu do eurozóny? Byl, byl by to problém, zejména pro správce jednotné měny? Děkuji. Nejdříve odpovím na tu druhou otázku. Upřímně řečeno, my eh, nevnímáme, že by globalizace byla na ústupu. A pokud se podíváme na eh, kapitálové toky od začátku roku, tak jsme svědky toho, že to vypadá eh, úplně naopak. Kapitál stále volně obíhá v různých částech světa, vytváří různé měnové podmínky, monetární podmínky, mění se uh, úrokové sazby, směrné kurzy. Pokud se podíváte na to, co se stalo od té doby, co Fed uh, sdělil uh, možnost zasahování nebo nezasahování, tak předtím byly masivní toky na vznikající trhy a potom také podstatní velké toky do eurozóny. Potom, když se objevila tam možnost zásahu, tak zase došlo k zásadnímu odlivu z eh, vznikajících trhů, i když eurozóny se to nedotklo. Takže eh, kapitálové toky hm, jsou stále eh, velice likvidní a hm, globalizace nám nemizí. Ta první otázka hm, k SRM. ECB byla formálně dotázána na názor k návrhu SRM a její oficiální stanovisko bude zveřejněno. A já bych zopakoval, že SRM je nezbytný doplněk SSM. Je důležité, aby úrovně, úroveň odpovědnosti za rozhodování a dohled byly sladěny tak, abychom dosáhli dobře funkční jednotného eh, finančního trhu. Takže my vítáme eh, ty eh, SRM se třemi prvky. Jednotným systémem, jednotným orgánem a jednotným fundem. Také podporujeme předpokládaný harmonogram pro SRM od 1. ledna 2015. Také jsem měl tu možnost eh, se vyjádřit, eh, že dva způsoby, jak posoudit životaschopnost banky a, provést vyřešení jejich problémů, by, by měly být odlišené. Čili jedno dělá ECB eh, e a to druhé dělá SRM. Pokud jde o roli ECB v SRM, tak názor ECB je, že její přítomnost by měla být jenom e, v pozici pozorovatele. Potom, e, pokud je o právní základ, tak právní služba ECB vzdělala, e, že článek 1.14 je vhodným možným základem pro navrhované nařízení pro ESRM. Také mám za to, že tento názor sdílí právní služby všech eh, institucí EU. A právní služba a rady také rozhodla, eh, nebo informovala, že článek 1.14 stačí. A potom k tomu backstopu. Tohle slovo se používá eh, v různých významech. V kontextu SRM, o Bexu pohovoříme eh, v tom smyslu, že tento eh, fond že, že mu bude trvat eh, naplnění 10 let. A co se stane, pokud před tím, než, bude, než vyprší těch 10 let, bude třeba z ní čerpat? Možnost tohoto fondu půjčovat si peníze zadarmo, ale prostě půjčovat se z jiného zdroje, by tam měla být. A tomu se říká backstop. To možnost spolehnout se na nějakou úvěrovou linku, ze které bude ESRM moci čerpat, kdyby ve fondu toho nebylo dost. Dobrá, děkuji a teď za SAD Emily Tuonen. Děkuji. Děkuji. Nejprve komentář. Co jste řekl jako komentář ve vztahu k ostatním centrálním bankám je zajímavé, že máte diskuse, ale nemáte formální rozhodovací struktury. Uh, já myslím, že to ukazuje zásadní problém ehm, řešení krize, že stále ještě nemáme globální eh, finanční pravidla. Ale to je jenom na okraj. Moje otázka se týkala nové role hm, dohledu, to je jedno z dnešních témat a jedno věc, kterou jsem již, hm, na kterou jsem se již ptala jinde, ale ještě jsem nedostala odpověď a to je e, revize kvality aktiv. Tesselblum tady byl před několika týdny a řekl, že kvalita e, revize kvality aktiv je důležitá. To je jasné. Vy jste hovořil o kredibilitě. Ale neměl žádné konkrétní návrhy, jak to zajistit. Nejenom kvalitu metod, ale také nezávislost. Um, expertů, takže jak zajistíte eh, tuto vysokou kvalitu, především um, po kritice těch posledních zátěžových testů a jak zajistíte nezávislost především mezi experty soukromého sektoru a jak definujete nezávislost. Pak jste hovořil o nějakých um, národních um, zábranách, které tady Eh, mají existovat. Mm, existuje něco takového jako Řecko, Španělsko, Francie? Dovolte, abych nejprve řekl, že komplexní hodnocení bude mít mm, přesnou metodologii, která se v současnosti připravuje v kontextu přípravy SSM tato příprava bude podporován poradenstvím zkušených externích konsultantů. A ECB eh, zahájilo tender a najalo externí konsultanty. Za druhé, pečlivě eh, připravený centrálně vedený um, v projektů bude vytvořeno, aby tato jasná metodologie byla konsistentně aplikována a nezávisle ve všech bankách, které spadají do tohoto, eh, do této eh, akce. Takže centrálně vedené, konsistentní, nezávisle aplikované. Eh, tak, aby se to nestalo fragmentovaným a aby ty výsledky byly srovnatelné. Mm, toto snahy podpoří zkušení externí projektoví manažeři. Kritický, kritické řízení procesu a zajišťování kvality bude součástí každé e, metodologie, aby byla garantovaná kvalita procesu a jeho výsledku k těm um, backstops, zábrany. Musíme zohlednit Především to, že banky mezi tím zvýšily svoji úroveň ehm, oprávek. Takže role těchto národních zábran je mm, reálná i pro ty státy, které jste jmenovala. Děkuji. Okay, thank you. Um, I... Děkuji. Emily, myslím, že já jsem si myslela, že Pan Sesubem poměrně kategoricky vysvětlil to využívání konsultantů. Možná bychom se mohli podívat na jeho reakce, ale myslím, že to řekl poměrně jasně. Teď EPP Marian Tyson. Děkuji. Děkuji, pane, eh, paní předsedkyně. Zeptám se nizozemsky. Děkuji eh, prezidentovi Evropské centrální banky samozřejmě eh, za to, že zde je dnes přítomen. Já mám následující pochybnosti a otázku, pane, paní předsedkyně. My jsme eh, toho už dorazili, eh, urazili velký kus cesty se všemi institucemi, hodně rozhodnutí bylo přijato, eh, hodně standardních, nestandardních opatření a myslím si, že jsme ušli velký kus cesty k tomu, abychom předešli další krizi, a abychom eh, nastavili vlak správným směrem, správně tu vyhybku nastavili a abychom obnovili eh, důvěru. Nicméně naše práce ještě není u konce. Eh, několikrát jsme tady hovořili o ESRM. Eh, lidé eh, zatím ty výsledky nevidí, oni nemohou eh, všechny ty výsledky být viditelné a zeptám se na následující. Když začnete práci na Asset Quality Review a na dalších na těch kvalitativních zkouškách bank, tak je tady určité riziko a to si musíme jasně říct, že čas od času se vyskytne nějaký problém a mě potom napadá otázka, jak zabráníme tomu, aby eh, z té první negativní zprávy, která se zveřejní, nevznikla panika a, a následný chaos. Jak tomu můžeme zabránit? Eh, víte, že nedostatek důvěry, který tady je, eh, ještě neumožňuje eh, příliš dostatečnou obrany schopnost vůči takovým špatným zprávám. A my musíme eh, se proti tomu postavit. Bavíte se o tom v těch institucích? Já jsem se také na to zeptala na komisaře Barniera a ten řekl, ano, na posledním ECOFINu jsem řekl ministrům financím, že je třeba o tom komunikovat, lidé o tom musí vědět a nesmí být překvapeni, pokud pokud přijde nějaká negativní zpráva, ale do jaké míry je ECB také připravena eh, v, odolně komunikovat a zajistit tu odolnou situaci pro případ eh, nějaké takovéhle špatné zprávy. Děkuji. No, no, your concerns are really well. Eh, ty vaše obavy mají své opodstatnění. My sdílíme tyto obavy. A dobře si uvědomujeme, že jsou to věci, které eh, řešit musíme, musíme být na ně připraveni. Ona i ta minulá zkušenost je v tomto směru velkým poučením. Eh, ovšem tentokrát jsou věci eh, trochu v lepším pořádku, protože banky se výrazně zajistily, mají výrazně vyšší E, úroveň kapitálu. Takže celkově je situace taková, že tady vládne mnohem větší důvěra než v období konání těch předchozích e, zátěžových testů. Ale e, naše hodnocení bude opravdu všezahrnující a velice přísné. Opravdu potřebujeme mít důkladný přehled o všech těch bankovních finančních domech, eh, nad kterými budeme vykonávat dohled. Zatím je příliš brzo na to vynášet nějaké soudy, takže eh, je pravdou, že E, transparentnost zvýší důvěru, ale za předpokladu, že budeme řešit e, problémy, které se objeví nepochybně a proto potřebujeme ty národní backstops. Ty jsou zcela zásadní pro to, abychom zajistili důvěryhodnost e, tu, té naší politiky, těch zátěžových testů, toho hodnocení kapitálu a tak dále pokud nedojde k napravení eh, chyb, eh, tak prostě eh, to bude špatné. A proto jsou ty národní backstops eh, zcela zásadní pro to, aby celému tomu režimu eh, zajistili právě v té první fázi důvěru. Takže opakuji, budeme velice transparentní, budeme velice přísní, budeme konzistentní, eh, budeme samozřejmě nezávislí, ale připraveni intervenovat. Děkuji. Děkuji a Teď Ramon Tromouza z ALDE. Děkuji paní předsedkyně, pane Draghi, dobré odpoledne. Dvě otázky. První se týká bankovní unie. ECB bude eh, dohlížet nad některými evropskými bankami a e, pro mě jako e, španělského poslance to znamená, že všechny španělské banky budou tedy pod dohodem. Ale otázka je, e, kdo bude platit za případné chyby při tom dohledu ze strany ECB. A druhá otázka, která se týká tohoto dohledu ECB. Myslím si, requires that some banks fail. Eh, prostě eh, ty eh, krachy jsou nutné, jinak tady nebude důvěryhodnost. Tu si jen tak nevycucáme z prstu. Ty krachy nastanou a e, v některých státech prostě už je to tak, že některé banky jsou onálepkováno e, jako ty, které padnou. V jiných e, členských státech jsou velké banky, například Westland Bank v Německu, která by měla také padnout. Kdo bude mít to červené tlačítko? Kdo bude rozhodovat? Děkuji. K té první otázce já ani nechci pomyslet na to, kdo by platil, kdyby ECB udělala chybu. Ale ta druhá věc, to je skutečně velice zásadní. My jsme od samého počátku říkali, že eh, chvíle pro hodnocení průchodnosti, pro eh, funkčnosti určité finanční instituce a to, jak eh, se starat o takovouto instituci, jak eh, s ní zacházet, to jsou prostě dvě různé věci, dva různé úkoly a eh, jako takové by měly být řešeny dvěma jedn, jedn, odlišnými institucemi. Takže ECB prostě řekne, SRM, že tady určitá instituce není prostě funkční. A SRM se pak musí rozhodnout, co s tou institucí udělat. Může být prodána, může být e, také fúzována, může být rozpuštěna, e, a, nebo tam může být dodán kapitál. Je tady více možností, ale e, protože všechny tyto jednotlivé možnosti mohou mít e, důsledky e, na národní rozpočty, na e, finanční prostředky, prostředky eh, E, daňových poplatníků, tak toto by měl být úkol opravdu hodně důkladně oddělený od e, toho dohledu. A tak to také funguje v různých zemích. Máte to prostě tak, že tady je dozorčí e, orgán, který říká, dejme tomu ministerstvu financí, či, někomu příslušnému jinému, že určitá instituce prostě nefunguje a že by měla být buď fúzována nebo prodána nebo prostě rozpuštěna a tak dále. A ten dohled a provádění těch opatření jsou prostě oddělena, jsou prováděna jinými institucemi, tak jak to znám v některých členských státech. Chcete se ještě k tomu, eh, Ramone, vrátit? Eh, tak pokud ne, tak eh, já musím říct pár slov. My také hovoříme o některých z těchto věcí na trialogu k příslušné směrnici Eh, jde o to, jakou míru flexibility tady mít pro řešení eh, problémů jednotlivých bank. Ale to je ještě všechno předmětem jednání. Mario, já pro vás mám také otázku a ta se týká mako, ma, makroprudenčního eh, makroprudenční politiky. Eh, jak víte, je to prostě významný nový nástroj a jako takový může e, být používán ECB, až převezme pravomoc příslušného orgánu v SSM. Ale pak je tady ještě e, něco, co e, spadá také do makroprudenční politiky a co bude mít e, důsledky pro e, měnovou politiku v případě, že určité věci v některých členských státech nebudou fungovat a e, pak se bude tlačit na banky a tak dále a tak podobně. Kdo toto bude dělat? Pokud se bude tedy jednat o makroprudenční politiku, tam se to také může stýkat Bank of England, eh, je to řešeno určitým způsobem, ale jak to budete dělat vy v ECB? No, my právě na tom teď pracujeme. Makroprudenční politika je něčím, eh, co eh, bude spadat jak do úkolů dozorčího orgánu, tak do úkolů té výkonné rady, Governing Board – a my se teď snažíme eh, finalizovat eh, způsoby spolupráce eh, prostřednictvím speciálních jednání právě k této otázce. Vyměňujeme si informace a skutečně jsme v samotném procesu hledání toho nejlepšího možného aranžma či formátu. Pak je tady ještě ta část finanční stability v ECB, která se k tomuto také vztahuje. Takže je to určitý e, problém, na který hodně myslíme a musíme být připraveni poskytnout vám, poskytnout e, eurozóně e, nějaký rozumný způsob, jak tyto otázky řešit. Je to oblast, která je prostě zatím ne zcela jednoznačná a je to přiznáváno, ale podle nás prostě odlišit eh, ty politiky eh, je snažší v důsledku naší smlouvy. Náš hlavní mandát je udržovat cenovou stabilitu ve střednědobém horizontu, takže to naše úkoly tak trošku zjednodušuje, protože my víme, že ať e, se dějí věci jakékoliv, tak náš základní primární mandát je to, čemu si musíme především věnovat. Samozřejmě, e, pak tady mohou být různé lokální problémy. Ale e, i když je makroprudenční politika komplikovaná v eurozóně, tak se daří tímto způsobem řešit i problémy v tom mikro Eh, v, tém, eh, v tom eh, drobnějším pohledu. A bude to tedy ECB, kdo se tímto bude zabývat? No, my právě o těchto věcech teď hovoříme, o takovém rozdělení úkolů, rozdělení funkcí v těchto dnech. Takže dobře, budeme to. Omlouvám se, že jsem zrovna šáhla na takto obtížnou otázku. Máme ještě trochu času a vím, že pan Kros E, sice není na seznamu, ale hlásí se trpělivě. Máte dotaz? In July 2012. Děkuji, e, paní předsedkyně. V červenci 2012 jste, pane předsedo, e, přišel s historickým prohlášením, že ECB udělá co to, co bude eh, třeba eh, na záchranu eura. Můžeme tomu říkat eh, vedení dopředu, protože to mělo nesmírný pozitivní dopad. Ne na monetární politiku, ale spíše na fiskální politiku. Zachránilo to mnoho států před bankrotem. Zároveň, jak už jsme zde dnes říkali, ten systém měnového převodu, Monetary Transmission Mechanism, eh, moc nefunguje, protože eh, ekonomika nefunguje příliš dobře, není tam příliš velký růst. Není to taková eh, historická ironie, že tohle <laughs> spíš zajistilo fiskální politiku, než aby to pomohlo skutečné ekonomice. Eh, souhlasím s vámi, že OMT bylo nesmírně efektivní. Nesouhlasím s tím, eh, že to zapůsobilo jako eh, ta, to fiskální jištění. OMT je nástroj fiskální monetární politiky. Tehdy eh, pamatujte, že eh, rizika, eh, která jsme řešili prostřednictvím OMT, byla rizika redenominace, což byl eufemismus označující vysoce ničivý scénář pro existenci eura samotného. Některé eh, ty uh, úrokové sazby, které jsme viděli v eh, eurozóně, nebyly podložené nějakým, nějakým skutečným základem, ale jenom tím sebe naplňujícím se očekáváním ohledně rozpadu eurozóny. A to tehdy řešili OMT. A tohle byl cíl monetární politiky. Protože takovéto ničivé scénáře nám bránili eh, dosáhnout eh, našeho primárního mandátu a sice střednědobá cenová stabilita. A podmínky pro aktivaci OMT, a to jsou eh, přísné podmínky, pokud je o makroekonomický program, možnost nákupu na primárním trhu tou zemí, která o to žádá, takže nebyl žádný úmysl eh, řešit eh, ty fiskální eh, problémy jednotlivých zemí. To, ten zásadní předpoklad byl a je, že pokud má země udržitelnou fiskální pozici, tak nebo neudržitelnou fiskální pozici, tak akorát ta země si ji může zachránit a ta udržitelnost Eh, je odrožena eh, úrokovou sazbou základní. A o to vlastně již šlo eh, v OMT. Děkuji. Dobrá, ještě jednu otázku a sice Filip Lamberts a potom si můžeme dát krátkou přestávku, o kterou nás požádal Mario před další částí, která bude k ESBRB. Eh, Sharon, um, my pochopil jsem, že to má být krátké, takže eh, to bude krátké. Eh, pane prezidente, vy jste říkal, že úvěrování v eurozóně není dostatečné ehm, tak, aby finanční průmysl vydělával dostatečně. Nemyslíte, že finanční průmysl si navyknul dosahovat takové návratnosti, která je neslušitelná se zdravou ekonomikou? Ano, je to tak. A když navážu na vaši otázku, část toho, co dnes eh, sledujeme, je, že všechna ta nařízení, která jsme eh, zavedli od eh, finanční krize, a která dále zavádíme, mají zajistit menší riziko z bankovního a obecně finančního systému než předtím. Takže byste si řekli, ano, dnes eh, je eh, návratnost vložených prostředků nižší, protože oni tehdy, jak říkáte, eh, byli závislí na neudržitelné návratnosti dlouhodobě. Nicméně, vzhledem k tomu, že máme nižší návratnost, tak ono máme také nižší riziko v současné době. Ale trvá to. Trvá, než trhy a finanční průmysl docení že návratnost eh, zůstane na nižší úrovni. Zároveň je také nižší riziko, takže je tady také jiná kombinace, eh, jiný poměr mezi, eh, nebo jiná kombinace rizika a návratnosti. A ta situace dnes samozřejmě je o mnoho lepší než před třemi lety. V současné době eh, banky eh, si mohou jíst půjčovat kapitál na trh a celková situace eh, se zlepšila, pokud jde o sebedůvěru. Takže myslím, že postupně příslušní aktéři chápou, že v situaci nižšího rizika budou vydělávat méně a reagují adekvátně. Ale jak jsem tady dříve hovořil už o tom posouzení kvality aktiv, tak to do toho se také vkládá, je to velice důležité. Protože aby bylo možné přesvědčit eh, soukromý sektor eh, k investicím do bankovního průmyslu, tak nepotřebujeme jenom nižší rizika, ale také transparentnost eh, bankovních rozvah a proto eh, to posouzení eh, kvality aktiv může být velice důležité pro obnovení těch skutečných úvěrových toků do reálné ekonomiky. Děkuji vám a tím se dostáváme ke konci té eh, stránky monetární politiky a teď si dám krátkou přestávku, nějakých pět minut a potom zahájíme další čas, možná o několik dříve minut, než jsme plánovali. Takže eh, zpátky prosím za pět minut, děkuji. Right, welcome back, colleagues. We are now going on to the uh, hearing uh, uh, still with the president of the takže pokračujeme s uh, s Mariem Dragim, ale tentokrát jako s předsedou Evropské rady pro systémová rizika. Takže opět uh, si od něj vyslechneme několik uh, připomínek a poznámek a, a potom začneme s debatou. Mario. Thank you, Madam Chair, honorable members. Děkuji, eh, paní předsedkyně, vážení poslanci. Eh, je mi potěšením, že eh, s vámi zde dnes mohu být, abych vás informoval o aktivitách Evropské rady pro systémová rizika. Nejdříve bych řekl, že během posledního zasedání guvernér Kárny z anglické banky byl jmenován prvním místopředsedou SRB. Od našeho posledního zasedání došlo k eh, známkám postupného obratu v eh, hospodářských výhledech Evropy. Zatímco tento vývoj je eh, povzbudivý a jak už jsem říkal mnohokrát, jsou ještě, je tento vývoj ještě v plenkách, tak eh, zůstávají eh, rizika finanční, pro finanční stabilitu. Dnes eh, se zaměřím na práci ESRB s ohledem na pojišťovnictví, bankovnictví a infrastrukturu trhu. A také podám zprávu o dvou oblastech, kde probíhá práce. A sice posouzení implementace prvního, prvního doporučení ESRB a jeho pokynů k používání makroobezřetnostních nástrojů k na pomoc národním úřadům. Pojišťovací sektor eh, hraje důležitou roli jak ve finančnictví, tak v ekonomice jako v celku. Kromě eh, přijímání rizika, která domácnosti nebo firmy sami nechtějí eh, nést, tak jedná jako investor. Zároveň existuje potřeba řešit možná eh, rizika a zranitelná místa, která eh, vyplývají eh, z pojištění. Z nich některá mají potenciál ovlivnit stabilitu finančního systému. Životní pojišťovny zejména, ty, které slibují garantované výnosy, trpí vzhledem ke stávajícímu prostředí nízkých úrokových sazeb. Když se na to podíváme z makroobezřetnostního hlediska, v současné, tedy EIOPA správně poradila firmám, aby upravili model svého podnikání. To je velice důležité k vyřešení eh, toho problému eh, v jeho hospodářském základu. Pokud jejich model podnikání nebude změněn, tak eh, pojišťovny budou moci hledat vyšší výnosy eh, tím, že budou investovat do eh, v riskantnějších aktiv, ale to je bude exponovat vůči eh, potenciálním ztrátám, ztrátám prostřednictvím zvýšení v rizikových v premií a firmy mají omezené eh, motivace, aby řešili tyto zranitelné, eh, tyto zranitelné body, tyto, tyto zranitelná místa, pokud je k tomu nedonutí eh, regulátor. A kdyby to se to nestalo, tak schopnost tohoto sektoru plnit důležitou roli by byla ohrožena a nemohlo by se vyloučit přelití do širšího finančního systému Vědomí, že pojišťovnictví může být systémově důležité, eh, roste. Na mezinárodní úrovni eh, Rada pro finanční stabilitu FSB nedávno oznámila eh, seznam systémově důležitých globálních pojišťoven. Pět z devíti těchto pojišťoven jsou pojišťovny evropské. Mezinárodní združení pojišťovacího dohledu vytvořilo eh, rámec pro eh, koncepční reakci, včetně eh, efektivnějšího systému řešení problémů a schopnosti vyrovnat se se ztrátami. Ve Spojených státech systémově důležité finanční instituce, včetně pojišťoven, budou předmětem konsolidovaného dohledu e, Rady guvernérů e, Federálního rezervního systému a e, také budou vystaveny rozšířeným obezřetnostním standardům. V Evropě se pracuje na novém systému obezřetnostní regulace Solvency 2 a v tomto ohledu Evropský parlament hraje důležitou roli roli ve své eh, funkci eh, spoluzákonodárce. Solvency 2, Solvency 2 eh, odráží rizikový profil pojišťoven lépe než Solvency 1 a tedy zvyšuje jejich schopnost řídit riziko. Zároveň by nový systém měl řešit možné nezamýšlené důsledky Eh, krátkodobé volatility trhu přílišné, včetně procyklických efektů, eh, tak jak to má dělat ten dlouhodobý eh, záruční balíček, který se teď projednává. Jak, na, na žádost Evropského parlamentu ESRB se účastní hospodářského posuzování tohoto balíčku, které provádí EIOPA a podporuje hlavní dosažené závěry. Eh, vzhledem k těm otázkách, o kterých jsem právě hovořil, je nezbytné, aby tento balíček eh, zajistil jak dostatečné eh, kapitálové vybavení v každý moment, tak plnou eh, transparentnost eh, uplatňování těchto pravidel. Všechna rizika je třeba eh, řešit náležitým způsobem. Bankovní systém hraje také klíčovou roli při financování ekonomiky. Zároveň jeho role při rozpoutání finanční krize ukázala na řadu zranitelných míst. Nyní jsou přijímány důležité kroky pro pokrytí těchto bolavých míst a k zajištění zdravějšího bankovního bankovnictví, které si Evropané eh, zaslouží. To je také oblast, kde parlament sehrává důležitou roli, eh, když eh, například schválil nařízení o jednotném mechanismu dohledu. Nadcházející komplexní posouzení bank provedené ECB v souladu s doporučeními EBA, jak bylo oznámeno v březnu tohoto roku, může eh, posílit důvěru v zdraví bank v rámci jednotné, mechanismu jednotného dohledu. To naopak by snížilo eh, náklady na financování bank a snížilo eh, náklady na mm, úvěry eh, firmám a domácnostem. Vyžaduje si to jasnou komunikaci a také důvěryhodný a efektivní mechanismus ex ante, včetně těch takzvaných fiskálních backstopů, tam, kde budou třeba, pro eh, zajištění nebo pokrytí jakýchkoliv nedostatků kapitálu, eh, ke které, na které by se mohlo přijít v takovém, mm, při takovém posouzení. V SRB eh, řešíme v současné době dvě strukturální záležitosti v evropském bankovnictví, na které poukázala finanční krize. Za prvé velká velikost bankovnictví vzhledem ke skutečné ekonomice a za druhé koncentrace ztrát v určitých úvěrových segmentech. Eh, v řadě zemí eh, rychlý nárůst bankovních aktiv s podporou eh, tedy půjčování na dluh se ukázal být neudržitelný. Jakmile došlo ke ztrátám úvěrovým, některé státy musely podpořit svůj bankovní systém, když se dostal pod tlak a odlužení omezilo poskytování úvěrů do skutečné ekonomiky. To rozšířilo krizi při hospodářském poklesu procesu a eh, neustále to stěžuje oživení. V tomto kontextu eh, hlavní rada ESRB i nadále se zaměřuje na to, jak velikost bankovního sektoru v eh, poměru k ekonomice ovlivňuje poskytování sociálně prospěšných finančních služeb vědecký poradní výbor také začal pracovat na této otázce. Během krize Eh, ztráty bank byly často soustředěné do určitých eh, segmentů. Eh, v řadě zemí Ztráty v nemovitostních úvěrech si vyžádaly velké veřejné zásahy do bankovního systému, ale i okrajové segmenty, jako je financování v dopravy, si vyžádali zásah v jednotlivých bankách v některých zemích. Eh, cyklické eh, sektory, eh, kde mají banky vysokou expozici v Evropské unii, obsahují mm, stavebnictví, nemovitosti, spotřebitelské zboží, zejména automobilový průmysl a výroba a v materiálu a potom tedy ocel a chemický průmysl ESRB tady dále zkoumá situaci. které představují klíčovou součást evropského finančního systému. Jak víte, země G20 se dohodly, že všechny deriváty OCT by měly být těmito těžky schváleny. Um, eh, třeba sice nabízejí um, řadu benefitů, které snižují rizika, přesto je to, mm, důle, jsou to důležité mm, uzly finančního systému. To představuje zároveň mm, řadu makroprudenčních rizik. Procyklikalita CC, pravidel marže CCP vyvolává znepokojení. Zvyšování marže Eh, požadavku na marži v době zátěže a snižování v době prosperity má smysl z perspektivy jednotlivého CCP, ale také nese riziko zvýšení cyklické citlivosti finančního systému. Tyto zranitelnosti mohou růst narůstat na důležitosti spolu s významem CCP. ESMA již z, in, obsahuje určitá ustanovení do, ve svých technických standardech, jejich efektivita z makroprudenční perspektivy může být e, zvýšena pomocí dalších e, opatření proticyklické povahy. CCP potřebují pevné e, plány na obnovy a režimy rezoluce aby eh, nedocházelo k neřízeným insolvencím. Současně tady je riziko nákazy, především eh, mezi CCP, které eh, zpracovávají stejné produkty pomocí takzvaných pravidel interoperability. Rozvíjející se trhy CCP musí být navrženy tak, aby nedocházelo k přelívání potenciální zátěže z jednoho CCP na druhý. Za tímto účelem specifické pokyny již eh, vydala la ESMA, nicméně vzhledem k systémové důležitosti CCP je důležité, aby existovala široká mm, sada nástrojů, které zvyšují jejich odolnost před nákazou. Evropská legislativa poskytla ESRB jasnou roli v těchto oblastech. Především podle ustanovení nařízení eh, infrastruktury evropských trhů EMIR, ESRB má e, zkoumat potenciálně zhoršující dopad, které mohou mít praktiky mm, pro cyklity v CCP a monitorovat e, podobu pravidel interoperability. ESRB tyto otázky zvažovala na poslední schůzi eh, řídící rady a zadala mm, další práce na toto téma. Také vás chci informovat o dvou věcech, na kterých se pracuje. Především hodnocení implementace doporučení ESRB. Jak víte, doporučení ESRB jsou měk, zvaným měkkým nástrojem, které doprovází mechanismus jednat nebo vysvětlit. Takže z hlediska odpovědnosti je důležité posoudit kroky členských států, včetně možných vysvětlení jejich nečinnosti, po té, co bylo vydáno doporučení ESRB. K prvnímu doporučení týkající se úvěrování v cizí měně. ESRB právě dokončila první e, plný cyklus od vydání doporučení až po hodnocení implementace tohoto doporučení. Jak si možná vzpomínáte, doporučení e, představuje řadu opatření, které mají řešit možná systémová rizika uvěrování v cizí měně nefinančnímu privátnímu sektoru. Všeobecná rada ESRB nyní finalizuje své hodnocení, které bude publikováno v příštích týdnech. A předpokládá aplikaci podobného postupu na příští hodnocení doporučení ESRB. Druhý bod se týká eh, pokynů ohledně používání makroprudenčních nástrojů které jsou uvedeny v nedávno schválených evropských kapitálových pravidlech. Jak víte, evropská kapitálová pravidla začala vstupovat v platnost v roce, vstoupí v platnost v roce 2014. Je to, jsou to makroprudenční nástroje, které budou moci použít národní vnitrostátní orgány. Jak už jsem řekl, zde na slyšení 8. července ESRB spolupracuje s členskými státy o tom, jak vnitrostátní orgány mohou tyto nástroje používat koordinovaně. Budu vám další detaily během příštího slyšení. Děkuji vám za pozornost a nyní jsem připraven odpovídat na vaše otázky. Děkuji. Děkuji za informace o jmenování prvního eh, místopředsedy. My již eh, hledáme eh, hodnou dobu na slyšení s ním. Pravděpodobně to bude začátkem příštího roku vzhledem k pracovnímu vytížení tohoto výboru a dalších osob. Jak jste řekl? Um, um, Řada z nás pracuje na e, dokončení e, insolvence v rámci návrhu Omnibus 2. Nebudu zacházet do podrobností, ale v systémovém kontextu pojišťovny mm, jsou více systémové, protože jim e, hrozí mm, tam pravidla týkající se rezoluce a recovery, Předtím to bylo implicitní garance těm bankám. Znamená to, že se zvyšují, jak se dostávají výš na eh, programu systémového rizika. V pojišťovnictví a v bankovnictví je, mm, systému je výraz systémové riziko má jiný význam. V bankovnictví se eh, to týká likvidity a insolventnosti a eh, tzv. ranů na banku. V pojištění se to týká možnosti toho, že některé ekonomické funkce jako diverzifikace rizika by mohly zmizet. Například už nebylo, by nebylo žádné pojištění. Eh, zranitelnost v pojišťovnictví by se projevily v nedost v neexistenci dlouhodobých investic do ekonomiky a nebo v nejhorším případě v procyklických um, odprodejích. Na, eh, tato práce probíhá na mezinárodní práci FSB a IAS s cílem vytvořit makroprudenční přehled eh, zranitelnosti pojišťovnictví. Systémoví hráči byli identifikováni nedávno ze strany EFSP e a IAS Pět z devíti jsou evropské podniky. Na závěr chci říci, že mm, ano, je to systémové, ale pojišťovna na rozdíl od bank je to jinak. Ne z důvodu těch potenciálních bail-inů. To je také dimenze, kterou musíme zvažovat. Pokud vás mohu trošičku eh, ještě k tomu e, z jiného hlediska, vy jste zmínil dlouhodobé investice, jsou tady různé návrhy, e, aby penzijní firmy a pojišťovny měly větší zájem o dlouhodobé investice, ale oni požadují nějaké garance, ať už ze strany EIB nebo odjinut. Takže pokud pokud budeme dávat potenciálně vládní garance na dlouhodobé investice v pojišťovnách, tak vlastně nepřevedeme eh, do to, co bylo dotace pro, dotací pro banky, eh, na dotaci pro eh, upisovatele nebo pojišťovny. Tato funkce Dlouhodobého investování pojišťoven to je dlouhodobá věc. V podstatě je to dobré, že, e, že hrají proticyklickou roli. Oni jsou typickým institucionálním investorem, který je klíčový pro financování e, investic do infrastruktury, které jsou obě dlouhodobé a hrají důležitou roli proti takovému krátkodobému myšlení v ekonomice. I bez garancí bych řekl, že nedávno byla, v poslední době byla tendence velkých pojišťoven vstupovat do střednědobých a krátkodobých úvěrů. Toto by mohlo trošičku zmírnit eh, ten úvěrový kranč v době, kde mají banky problémy poskytovat úvěry, ale měly by to doprovázet jiná další opatření no, proti riziku a krizi. Nejsem si jist, zda pojišťovní sektor potřebuje dodatečné garance, aby dělal investice, které v minulosti dělal vždycky. Dobře. Takže teď přejdeme dál. Hmm, takže odpověď tady ještě asi nedostanou. Přejdeme dál k... Hmm. Děkuji. Eh, paní předsedkyně, pane eh, Draghi, rád bych vám řekl, že vítám to, co jste řekl ve úvodním slově. Jasně se ukazuje význam bankovního sektoru eh, pro ekonomiky členských států Evropské unie. Jsou tady některé věci, které jsou e, zvlášť relevantní, a to je míra důvěry v systém. Pokud má vzniknout bankovní unie a SSM, tak, a, tak tady ještě zbývá hodně práce v oblasti Resolution and Deposit Guarantees Je tady také strop vkladů 100 000 eur pro vkladatele. Chtěl bych se vás, pane Dragi, zeptat, zdali máte e, nějaké řešení, které by evropské středatele uklidnilo a uklidnilo je dlouhodobě. No, na té obecné úrovni nejlepší podpora evropských eh, vkladů je eh, návrat důvěry v ekonomiku a eh, nastartování skutečně solidního oživení. Máme specifický text tam je třeba rozlišit v tom usnesení eh, takzvané going concerns a gone concerns. Ty eh, problémy či pochybnosti, které eh, již odešly a ty, které přetrvávají. Máme tady prostě určité oblasti, kde jsme několikrát opakovali, že je třeba preferovat právě vkladatele. A na druhé straně je kapitál. Samozřejmě budeme mít různé e, kategorie věřitelů. A pak máme ty takzvané going concerns a v této oblasti musíme být nesmírně obezřetní, e, když budeme přemýšlet o bail-in, ve chvíli, kdy banka bude ještě mít souhodnotu. Nejlepší možná odpověď na tuto situaci je následující. E, mít k dispozici určitý soubor E, nástrojů, takzvaných, go, e, takzvaných going concerns, které by byly e, zase spuštěny, využity v okamžiku, kdyby byly zhmotněny některé podmínky. Děkuji vám. Did you want to come back? Chcete se ještě vrátit k vašemu dotazu? Děkuji. a já bych vás ještě poprosil o komentář k následující situaci. E, já jsem Portugalec a v prosinci 2012 jedna finanční firma musela platit 6,50, aby eh, dostala eh, úvěr, chci říct tu úrokovou eh, sazbu. Zatímco ve jiných členských státech Unie je to mnohem jednodušší a ty úrokové míry jsou příznivější. Úrokové sazby jsou příznivější. Jak tu situaci zlepšit? Odpověď. Tato situace je od Eh, reakcí na finanční krizi, která eh, vlastně tu evropskou oblast rozdrobila. A když se zabýváme náklady na financování, tak musíme zaznamenat určitá výrazná zlepšení pro banky. Nicméně, eh, co se týče půjčování, tam to zlepšení není nějak příliš markantní. A náklady E, vlastně ty poplatky za e, půjčené peníze jsou značně odlišné od jedné zemi k druhé. Musíme ovšem akceptovat eh, skutečnost, že v těch ekonomikách, které jsou eh, pod tlakem, je riziko půjčování peněz mnohem vyšší než v těch dalších zemích. Za druhé, celá řada bank eh, v těch ekonomikách pod tlakem nakupují velké množství státního dluhu a úrokové sazby u, u státního dluhu jsou výrazně vyšší, než je tomu u e, úrokových měr případného státního dluhu ekonomik, které nejsou pod takovým tlakem. Takže samozřejmě, jak z toho e, se nějak vymanit. No samozřejmě je třeba, aby opravdu byla nastartována ekonomika, aby začalo to skutečné oživení, aby tady byla důvěra. Pak samozřejmě můžeme činit jednotlivá další opatření, aby se v závěru vlastně zlepšilo financování a půjčování prostředků reálné ekonomice. Předsedkyně znamená to, že e, jsou to tyto důvody, které vedou k tomu, že malé a střední podniky nemají e, finanční prostředky dostupné. Je to jedna z alternativ investování. Kdyby byly úrokové sazby e, nižší, tak by banky prostě se chovaly jinak. Nevím nutně, jestli by e, dávali více prostředků, protože vy vždycky musíte zhodnotit skutečná rizika. A e, jak to vypadá s návratností eh, při eh, způsobenou riziku počítanou s mírou rizika. Kdyby, byla ta, eh, to, kdyby bylo to oživení skutečně velice dobře už v chodu, tak tam samozřejmě byste hned viděli, že se ta úroková míra snižuje. A kdyby to riziko na tu, na to zadlužení bylo e, vyšší, tak e, by se zlepšilo financování skutečné ekonomiky. No, to musím říct, že je docela velký oříšek. Na jedné straně by si člověk myslel, že kdyby bylo eh, půjčování peníz, eh, peněz eh, pro státy relativně dražší, takže by pro firmy to mohlo být relativně levnější. Na druhé straně, pokud zvýšíte kapitálovou absorpci prostřednictvím pro firmy, prostřednictvím státních dluhopisů, tak budete mít zase menší objem kapitálu, který budete moci půjčovat skutečné ekonomice. Takže takzvané risk weights, tam se nedá říct, jaké to bude, jaké by to mělo čisté důsledky. Pokud myslíte na toto opatření v souvislosti se státem, tak je zase třeba si uvědomit, že ty risk weights budou vyšší pro e, ekonomiky pod tlakem a e, zase vlastně od toho se bude odvíjet e, další vývoj. Takže Eh, dimenze eh, té odpovědi na vaši otázku jsou skutečné, komplikované. No, to je skutečně zmatek, do kterého jsme se dostali a nevypadá to, že bychom se měli nějak rychle dostat z toho ven. SD. Děkuji. Eh, děkuji vám za úvodní slova, pane předsedo, a chci hovořit o stínových bankách. Víte, eh, že byl schválen minulý týden eh, příslušný plán k jejich eh, zastavení a k fondům peněžního trhu. Víte, že fondy peněžního trhu hrají důležitou roli při krátkodobém financování bank i států, ale také představují určité potenciální systémové riziko. Likvidita a stabilita těchto fondů jsou klíčovou podmínkou pro eh, eh, pokrytí eh, tohoto potenciálního rizika. Kromě samozřejmě spolehání se na externích rating se často hovoří o skupinách fondů, kde se, které se hodnotí po CINEF, po, po, podle jenom určitých prvků po, o takzvaných CINEFech a RENCech. A já bych se chtěl zeptat na ty e, cinefy, kde se počítá s e, nárazníkem 3%. Myslíte si, že je to dobrý e, přístup, anebo že bychom měli jít dál, jako je to v řadě textů také ve výboru k Evropského systému, Evropské rady pro systémová rizika? Eh, měly by se eh, synafy eh, zakázat a měly by se povinně převést na vinafy. A potom jsou tady ještě další věci fondů peněžního trhu, další aspekty těchto fondů, které si myslíte, že ze systémového hlediska třeba řešit? Děkuji. Děkuji vám. Chci říct, že ECB tady má eh, z prosince 2012 to veřejné doporučení. My uvažujeme stejně jako celá komunita centrálních bank. Podívejme se třeba na stanovisko Federal Reserve ve Spojených státech, eh, kde co se týče eh, těch základních parametrů, tak je tomu tak je ta situace výrazně dobná a takzvaný synaps, eh, net asset value, představuje eh, významnou alternativu eh, k vkladovým službám, které finanční domy nabízejí. Takže tento nástroj by měl být předmětem stejného dohledu jako banky a nebo by legislativa měla pamatovat na jejich konverzi. CNAPS představují systemické riziko, protože je možno, že se na ně vrhnou investoři, aniž by tady regulační orgány mohly intervenovat se stejnými nástroji jako u bankovních domů. Evropská komise 4. září eh, přišla s návrhem eh, nařízení Evropského parlamentu a rady o eh, fondech money market funds, eh, SINAFs eh, nejsou zakázány jako takové, ale eh, musí mít 3% takový ten, tu, tu zálohu, cash buffer, a ne respektování samozřejmě by znamenalo povinné převedení na výnac. Nedávný návrh Evropské komise je tedy eh, poměrně závažný a my se jim budeme zabývat nepochybně v průběhu roku 2014. Takže na vaši otázku, zdali 3% jsou postačující či nikoliv, se vám dostane odpovědi později. Myslím, že v tuto chvíli jsem řekl dost, eh, abych vám naznačil, jak eh, o této záležitosti smýšlíme my. Asi budeme mít, muset být trošičku stručnější Myslím, že se tímto tématem budeme zabývat dřív než ve 2014. Za Alde Ole Schmidt. Děkuji, paní předsedkyně. Pane předsedo, chtěl bych vás pozdravit eh, a po, s tou vaší novou genderovou politikou ve vaší bance. Eh, to je jedna věc. Vy jste to tedy vyslechl, eh, vy jste, vy jste na to reagoval, rada nikoliv Jaké jsou důsledky, pane eh, předsedo, vytvoření eh, skutečně solidní eh, bankovní unie pro ERSB? E Mohl by tento model či rámec Eh, celou situaci více stížit a eh, případnou intervenci či reakci obtí, eh, učinit obtížnější. Já jsem ze země mimo eurozónu, je mi to líto, ale je to prostě tak. Jak budou důsledky pro banky mimo eurozónu s filiálkami v eurozóně. Já už jsem se na tohle něco, někoho ptal, ale e, nějak e, jsem nedostal adekvátní odpověď. Skutečně bych chtěl vědět, jak to bude vypadat. A v neposlední řadě ještě jedna věc. Nemůžete odejít odsud, pane předsedo, Eh, aniž byste řekl byť jedno slovo o včerejších volbách. Toto je politický orgán, naše eh, ambice jsou politické. Když se dívám teď na trhy, eh, tak to trošičku skáče a chci vědět, zdali německé volby vytvoří více finanční stability uvnitř Evropy. Děkuji vám. I will appeal to Madam Chair. Děkuji Paní předsedkyně, žádám, abych byl vyňat z povinnosti odpovědět na tuto otázku a doufám, že tento apel bude akceptován. K první otázce, jak SRB a SSM bude eh, koexistovat. Na našeho názoru mohou fungovat um, v jiných institucionálních oblastech. SRB je síť a bude instituce. SRB má pouze měkké pravomoci. SSM bude přijímat závazná rozhodnutí. SRB e, jsou orgány všech e, centrálních bank, SSM pouze eurozóny. SSM bude mít pravomoci, které nyní mají členové e, SNB. Klíčové pravomoci dohledu a bude sdílet pravomoci s národními makroprodačními orgány v oblasti bankovnictví. Úkoly SRB mm, SND a CR budou i nadále e, v pravomoci SRB. E, mm, překrývání, co se týče členství mezi e, řídící radou SRB a Všeobecnou radou SRB, což zajišťuje nutný tok informací v klíčových makroprudenčních otázkách, tedy zajistí to, že to bude fungovat. Ehm, vědecký výbor nedávno vydal zprávu k této věci, na to se můžete podívat, je to zajímavá, dok, zajímavý dokument informační. Pak jste se ptali na banky, které nejsou v eurozóně, ale mají pobočky v eurozóně. Uh, v tomto případě ten dozor bude probíhat podle standardní dnešní praxe, kdy máte radu e, dohledových orgánů v domácích hostitelské zemi. Nic se nebude měnit z tohoto hlediska ve srovnání s dneškem. Rozdíl bude v tom, že dříve jste měli jaksi národní dohled na naší straně a zítra bude centrální dohled SSM. Jinak se nic nezmění. Děkuji. Mohu zopakovat svoji otázku. Vaše odpověď je, že nevidíte problémy s tímto novým rámcem, aby rychle reagoval v problematické době. Ne, nevidím konkrétní problém. Pokud budeme úspěšní při vytváření efektivního SSM, tak nebudu vidět žádný problém. Řekl bych, že součást úspěchu je v tom, co jste řekl. Měli bychom být schopni jednat rychle, nezávisle a bez konfliktu zájmu. Z tohoto hlediska stávající eh, rámec je lepší než ten předcházející. Co se týče rychlosti, na tom budeme muset pracovat, abychom byli stejně rychlí při implementaci rozhodnutí eh, z centra, které byly implementovány na národní úrovni. Um, to se ne, nelze předpokládat, že návrh komise je teď dokonalý. Na to se ještě musíme podívat a to se podíváme. Eh, za zelené Filip Lambert. Já budu mluvit anglicky, aby eh, to bylo jasné. Mm, jste hovořil o pojišťovnách, o bankách. Já se zeptám tedy eh, na obojí. Omnibus 2, pojišťovnictví, znamená vyrovnání volatility. Zdá se, že to změkčení volatility trhů je vlastně jde jedním směrem, jenom dolů, ale ne když to jde nahoru, takže může to něco mm, udělat proti těm mm, rychlým odprodejím, ale nemůže zabránit bublinám. Z hlediska systémového rizika by to mělo fungovat ale oběma směry, nejenom jedním směrem. K druhá otázka na banky. Andrea Henry už zmínil na Akofinu ve Vilniusu, že Mm, byl velký pokrok v Evropě, že banky dosahují průměru 3,75%, což je poměrně eh, nízké, nízké číslo. Co si myslíte o návrzích, které eh, říkají, že než jsme nebyli dostatečně příšní, co se týče leverage, a že bychom měli usilovat o 10% a vnutit to systémovým institucím? to by mm, přispělo k větší stabilitě a opatrnosti vůči riziku, protože já mám určité pochybnosti, co se týče rizikově vážených aset, eh, aktiv, jak možná víte. K té první otázce musíme mít jistotu, že každé opatření, které zmírní dopad krátkodobé volatility, zaprvé nevytvoří podněty k nedostatečné kapitalizaci Eh, koncentraci rizik. Druhý bod opatření by měla být symetrická co do pohovy věci, ne asymetrická. To znamená, že by měly být nárazové zóny vytvořené za příznivých ekonomických podmínek. Za třetí opatření by mělo být transparentní. Investoři by měli být informováni pravidelně o ekonomickém dopadu na rozvahy společností a e, zranitelnost by neměla být skrytá, to platí vždy. Druhá věc, druhé věci. My jsme tady, e, tady se hovořilo o několika číslech, co je správný podíl leverage. Bazilejský výbor říkal 3%, a pak 5% jsme slyšeli, jako další podíl nebo poměr leverage. Když se na tento poměr díváme, tak také mm, děláme mezinárodní srovnání. A jedna věc je, že leverage je nižší v amerických bankách než v evropských. Musíme být opatrní tady, protože účetní rozdíly jsou tady relevantní. Pokud bychom měli zahrnout eh, veškerou angažovanost bez nettingu, což jak se to dělá v USA, tak by ty čísla vypadala, byla mnohem blíž, než jak vypadají teď. Mm. Určitě eh, je možné mluvit ve prospěch jaksi větší přísnosti než, než té e, větší volnosti. Nicméně si musíme být vědomi i toho, že příliš přísné e, poměry leverage mají dopad na likviditu. A především na takzvané e, nízkovýznosové aktivity, což často jsou ty, které zajišťují likviditu na řadě trhů. Specificky banky, co by banky udělaly, kdyby s poměrem leverage, který by byl příliš omezující. Například by se zbavili nízkovýnosových aktivit, například repo trhu. Takže musíme být opatrní při hodnocení dopadu různých poměrů leverage na trhy, které Eh, jsou zásadní pro měnovou politiku nebo z řady jiných důvodů. Eh, trhy, které pojistují eh, likviditu důležité aktivity a trhy, kdy ten výnos, mm, výnos je relativně nízká, poměry leverage by neměly tyto trhy zničit. Proto omezení protějšků z, z, v řadě trance, pro řadu transakcí to je věc, kterou zvažujeme vážně, ale není to tak jednoduché, jak jsme si mysleli až do nedávna. Nemáme tedy jasný názor. 3% bazilského výboru umožňuje zvážit stávající poměry leverage Mimochodem jsou banky, které mají mnohem nižší ještě leverage. Plánujete vydat eh, politický dokument? Eh, strategický dokument? Ne, ne, nemáme to v plánu na příští rok, ale eh, zamyslíme se nad tím na příští schůzi řídícího výboru, který bude ještě před radou pokud eh, do toho mohou vstoupit, mm, parlament je eh, skeptický, co se týče vážení rizik, vzhledem k tomu, že politici velice eh, dobře umí manipulovat s vážením rizik největších typů aktiv, jako úvěry SME, hypotéky a podobně. A dělalo se to v CDR 4 a to pak není řádné vážení rizika. Netink je trošičku aritmetické trošičku mm, složitější, ale když jsme dělali CDE4, tak jsme mm, viděli možnost různých leverage aplikovatelný na různé business modely, mm, že máme banky, různé jiné sektory, které, což by mohlo uh, ten problém překonat, jinak by se to roztříštilo pokud by to mělo být prostě paušálně pro univerzální banky. Muselo by se tam stanovit, eh, mm, to, to bude pro různé sektory různě. Jedna eh, z pěkných věcí na tom poměru mezi cizími a vlastními zdroji je, že se jedná o jednoduchý princip, kterému lidé rozumějí a nemusí se tam, nemusíte se tam pohrávat s nějakou rizikovou vážeností. Je to docela jasné. Pokud e, budeme uplatňovat e, různé poměry pro různé aktivity, tak si uvědomme, že e, by mohlo dojít k arbitráži aby byl optimalizován efekt na právě tenhle poměr cizích a vlastních zdrojů. Čili mohli bychom přijít o to, že máme jednu, jeden jediný pojem, protože tohle je věc, kterou si volí management banky. Děkuji a teď za ECR Ashley Fox. Děkuji. Pane Tragi, eh, ve svém úvodním prohlášení jste hovořil o Solvency 2 a já bych se vás na to eh, zeptal k tomu eh, na tři věci. Já tuhle věc sleduji teď už čtyři roky, takže sdílím stejně jako vy touhu, aby to bylo co nejrychleji uzavřeno. K té legislativě samotné, mohl byste prosím říci, jestli si myslíte, že je žádoucí, aby Evropský parlament a Rada podrobně upravovali eh, v předpisy eh, tu činnost a nebo byste to nechal spíš na regulátorovi. Myslíte si konkrétně, eh, abychom, že bychom my měli stanovovat, jaké procento jakých typů aktiv mají pojišťovny držet, nebo to mají udržovat, tedy stanovovat regulátoři. A tím, že bychom to zapojili do, zapojili do legislativy, nevytváříme riziko do budoucna. Za druhé, jaké si myslíte, že je riziko, eh, když, že když eh, implementujeme eh, Solvency 2, jestli to neovlivní investice do infrastrukturních projektů? A vytváří to, nevytváří to riziko pro evropskou ekonomiku? A potom třetí věc, ta se týká úvěrového ratingu. V CD3 eh, parlament stanovil, že veškeré odkazy v evropském právu na úvěrový eh, rating pro regulační účely by měly být eh, zrušeny do začátku roku 2020. A v Solvency 2 tam máme stále více odkazů na úvěrový rating. Myslíte si, že to dává smysl, když něco parlament takového dělá? A myslíte si, že ty konkrétní odkazy by naopak eh, nemohly eh, zvýšit riziko? Tady máme eh, vlastně takový ten efekt okraje útesu, že když investory nemůžou investovat do ničeho, co je pod trojité B, tak jestli to nějak je netlačí nikam. Děkuji. Tak pokud jde optimální eh, legislativu mezi eh, podrobným legislativním předpisem a eh, volností pro regulátora, tak teď je zřejmé, že pokud necháme regulátorovi velkou volnost, úplnou volnost, tak nakonec budeme mít přetahování mezi těmi regulačními režimy, regulatorní arbitráž. Když budeme mít zcela rigidní legislativu, tak eh, můžeme hm, v oblasti, jako je takováhle, která je eh, předmětem eh, stálých změn, můžeme riskovat za staralost legislativy. Takže jde o, o moudré stanovení správné hranice a to je obtížné. Otázkou je, jak omezit volnost regulátora a zároveň napsat legislativu, kterou eh, bude možné snadno eh, přizpůsobovat proměnlivým okolnostem. Ve všech ostatních oblastech se ovšem eh, posouváme směrem k uniformnějšímu harmonizovanému systému. Takže chovat se jinak v rámci Solvency 2 eh, by eh, šlo proti obecné tendenci eh, finanční regulace v poslední době. K tomu druhému, co jste říkal, jestli Solvency 2 snižuje schopnost pojišťoven poskytovat dlouhodobé financování ekonomice, tak nemáme zatím takové doklady. Pojišťovny i nadále investují středně a dlouhodobě a jejich investiční politika je dána potřebou vyrovnat aktiva a pasiva. Známky, že by pojišťovny přecházely eh, k eh, likvidnějším investicím vzhledem ke stávajícím úrokovým eh, sazbám, aby dosáhly vyšších výnosů, jsou tady, takže takže si myslím, že tyto, debat, eh, tyto argumenty nepadnou v krátkodobé eh, debatě ohledně eh, balíčku o kapitálových koncesích. To je další věc, kterou bychom měli mít na paměti. Také jste se ptal, co si myslíme o tom, jestli by rizikovou váhu měl eh, stanovovat zákonodárce. To jsem asi eh, řekl. A co ještě? Omlouvám se. Jestli eh, bychom měli konkrétně odkazovat na úvěrový rating v Solvency 2, když jsme právě v CRA 3 řekli, že bychom takové odkazy měli odbourat. Myslíte si tedy, že je vhodné dát ty odkazy do téhle legislativy? Tak tím jsme zatím nezamýšleli. Takže vám odpovíme, jakmile eh, si to projdeme. Děkuji. A my tady teď eh, také budujeme eh, práh trojitého B, na který řada států teď ani nedosáhne. Takže to bude za chvilku poměrně zajímavé. A teď GUE, Nikos Chuntis. Děkuji, paní předsedkyně. Pane předsedo, Asi před dvěma měsíci jsem vám položil otázku, eh, jak odhadujete to, eh, co nazýváme eh, v Řecku těmi červenými úvěry. A zeptal jsem se vás, jestli v případě, že by těch 50 miliard určených na rekapitalizaci bank nestačily, co si počneme. Dva měsíce uplynuly. Já vám jinou otázku pokládat nebudu, chci zopakovat tu samou, jako jsem vám již položil. Tehdy před dvěma měsíci jste mi řekl, že jste e, také plný obav ohledně těch červených e, úvěrů, ale že nemáte dost informací e, o tom, jak situace v Řecku vypadá. Tak se ptám, zda jich máte tentokrát více. Druhá otázka. Eh, význam eh, těchto červených úvěrů v eh, rozvahách řeckých bank a také jiných představují systemické riziko pro Řecko a řadu zemí. Souhlasíte? A za třetí chci vidět, zdali kontrola, kterou teď realizuje řecká banka, státní banka a Eh, další zahraniční instituce, ukazuje, že teď už ty finanční prostředky nestačí. Tak jak ty banky zachráníme? Jakými prostředky? Děkuji. My jsme nikdy nediskutovali eh, specifické, tyto specifické typy zákonů eh, v rámci ESCB a nejsme teď v situaci, kdy chceme diskutovat o dalších finančních potřebách Řecka. Eh, je tady prostě určitý program, který končí v roce 2014, pak je tady program do roku 2016, program Mezinárodního měnového fondu, takže nemyslím, že teď je ta chvíle, abychom říkali, co kdyby, kdyby nebylo dost finančních prostředků. A k těm specifickým půjčkám už jsme o tom eh, diskutovali, nediskutovali jsme o tom zatím o, eh, v ERSB a ptal jste se mě také na dohled Eh, bank, eh, státní banky eh, Bank of Greece. Mohl by se tu otázku zopakovat? Velice rád. Rozumím, že toto setkání už trvá poměrně dlouho. Chci říct si asi tolik. V případě, že analýzy Bank of Greece a ECB e, ukáží, že e, se ta situace příliš nelepší, či naopak, a že těch 50 miliard už nestačí, tak mě zajímá, zdali o tom z Bank of Greece diskutujete, zdali máte něco v záloze, nějaké řešení. V současné době jsme se tímto problémem nezabývali, on se nenaskytl v současné době jsou zdroje postačující, eh, tak jak je program vlastně definuje a mm, ty zdroje jsou. Předsedkyně, děkuji. A teď je Werner Langen za EPP. Já jsem si nebyl jistý, úplně jistý, zda jsem vám rozuměl ohledně fondu peněžního trhu a regulačních návrhů komise se hm, stínového bankovnictví. Rozuměl jsem správně, že hm, ty návrhy hm, či radě, že by se to mělo spíše s flexibilními platbami se měly spíše zakázat, než tam dát nějaký, nějaké omezení 3-4%. Dále, co se týče rizik, které jste prezentoval, eh, které vyplývají z clearingových center CCP, eh, při eh, tom množství derivátů celosvětově, bilanční metody mm, v USA, takzvaný netting, je mnohem riskantnější, jak jste řekl, než možné problémy CCP. Pokud si správně vzpomínám, 15. 9. 2008 um, 1,27 rizika byla uh, rozeznatelná, protože existoval tento netting a nemuselo se to vykazovat. My jsme to chtěli udělat společně, vy jste řekl, že um, příslušné jsme dovolili podalo návrhy. Mě by zajímalo, jak by se posuzovalo riziko e, pro podnikové uživatele derivátů, kteří si je kupují jako zajištění investic. Jak by se to posuzovalo? Třetí otázka. Ta již tady padla spolupráce s bazojským výborem nulové hodnocení rizika eh, státních úvěrů, které se stále praktikuje. Mazajský výbor na tom také působil. Je myslitelné, jistě ne krátkodobě, ale dlouhodobě, že toto hodnocení rizika nula na státní půjčky by se dostalo na reálnější hodnocení a tím by se odstranila trvalé část toho problému? Děkuji. Co se týče fondu peněžních trhů, já jsem řekl, co si o tom myslím, že no, které by měly být předmětem stejných regulačních stanovení jako banky, anebo by měla být povinná konverze variabilní čistá aktiva výnos. Takže já jsem, myslím, řekl dost k tomu. Myslím, že je tady prostor ke zlepšení, jak řekla paní předsedky, něco se týče náv, toho návrhu. Derivátum. Jeden z, jeden z jaksi z největších, eh, nejlepších věcí, co se stalo od začátku té krize, že všechny standardní deriváty, všechny kontrakty budou Eh, proučovány přes CCP a údaje budou v repozitářích. Co se týče nestandardních derivátů, tam bude oddělený clearing, ale tam budou jaksi přísnější kapitálové požadavky. I když ten proces pokračuje, tak na co světové úrovni je to obtížnější, než jsme všichni očekávali, především vy, protože vy jste zpravodaj. Takže budeme na tom i nadále pracovat s tím, ze dvou úhledů. Maximální transparentnost na jedné straně a na druhé bychom měli řešit to, že CCP by se mohly stát zdrojem systémového rizika. Mm, mm, data budou k dispozici v Evropě, budou v obchodních repozitářích, ty je poskytuje ESMA národním eh, orgánům ASRB. Takže díky, Emir. Toto umožní studovat typy expozice, koncentrace a možných nákaz, které se tam mohou vyvíjet. SRB má za úkol varovat a doporučovat všem orgánům na evropské a národní vnitrostátní úrovni a také um, vářet dialogové fórum, aby se toho permanentně trvale všichni účastnili. E SRB, jak víte, bude podle EMIR mm, poskytovat makro prudenční názory o procykličnosti a interoperabilitě, jak jsem řekl na úvod. Co se týče, to je velice obtížné otázky, vážení rizik. Během poslední Všeobecné rady 19. září skupina expertů, včetně akademiků, prezentovali technickou zprávu na toto téma e, Všeobecné radě SRB. Já bych to popsal jako velice bohatou plodnou diskusi a je to dobré východisko, jak lépe chápat Eh, riziko vyplývající z eh, expozice státních eh, účastníků, ale stále se nepředpokládá nějaká politická akce. Neexistuje ani varování, ani doporučení, ani jiná, jiný formální krok, kterém by se uvažovalo. Budeme na tom ale pracovat s cílem publikovat zprávu o vědecké povaze. A mm, já budu informovat tento výbor o, veškeré, o jakémkoliv pokroku v této věci. Ovšem čekám, že k tomu, ne, ne, nečekám, že k tomu dojde předtím, než SSM hodnocení rozvahy SRB bude dokončeno. A zátěžový test. Tak, děkuji. Takže. Okay, thank you very... No, děkuji. Bylo to dlouhé, tři, byly to dlouhé tři hodiny otázek a odpovědí, ale my vám velice děkujeme a děkujeme za informace, které jste nám poskytl. A jistě se brzy zase uvidíme.